Okay, friends, we start. Kolegyně a kolegové, s vaším dovolením zahájíme druhou část dnešní schůze výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Prvním bodem na odpoledním pořadu jednání je stávající situace zaměstnanosti a pracovních podmínek v evropském odvětví civilního letectví. Jsme velice rádi, že zde máme přítomné zástupce tohoto odvětví, a budeme se těšit na nadcházející diskusy. Setkali jsme se už minulý měsíc, protože toto téma bylo vysoko na politickém programu, konec konců ve sdělovacích prostředcích, ve spravodajství. Má to priorita odborářů. Hovořilo se o sociálním dumpingu, jak my tomu tady říkáme v Evropském parlamentu, sociálním dumpingu v civilním letectví. Takže jsme na toto téma diskutovali v tomto výboru, diskutovali jsme o tom také ve výboru pro dopravu a v politických skupinách. Přestože tady máme poměrně málo poslanců, vzhledem k tomu, že je pátek odpoledne a v různých výborech se hlasuje, tak vězte, že lidé tuto diskusi sledují v televizi či na počítači. Takže bych eh, ráda pozvala všechny z vás ke krátkému úvodu k situaci a pracovním podmínkám v letectví v Evropě a ve světě, protože konec konců toto odvětví je globalizováno. Začneme asociací evropských leteckých společností předsedom, předsedou odvětvového výboru pro sociální a pracovní vyjednávání. Tripartitní vyjednávání, pardon. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom pár diapozitivů na úvod. Já vám ukážu konkrétní příklady. Můžeme si klást otázku, jestli dochází k nekalé hospodářské soutěži ve chvíli, kdy letecké společnosti deklarují zaměstnance v jiném státě než v tom, ve kterém pracují, takže vlastně za ně neplatí eh, sociální zabezpečení nebo když společnosti využívají zaměstnance, kteří jsou deklarovaní v rámci švart systému. Pracují pouze pro jednoho zaměstnavatele, musí eh, dodržovat podmínky svého zaměstnavatele a často prostě pracují na pevnou pracovní dobu, eh, takže to nejsou žádní eh, nezávislí dodavatelé. Takže švart systém je první věc, o které jsem chtěl hovořit. Takže pořád jsme ještě u prvního příkladu. Evropská komise nás požádala, abychom předložili důkazy, my je máme, předložili jsme, Máme jednoduše udělaný seznam, stačí v podstatě jít do obchodního rejstříku a tam najdete ty piloty, kteří jsou deklarováni jako OSVČ a v podstatě pracují pouze pro jednoho zaměstnavatele. OSVČ se používají v určitých leteckých společnostech, byť tady nespochybňují loukostové letecké společnosti, protože nejsou všechny stejné, některé dodržují pravidla. Ale v každém případě vidíme, že hlavně v takovýchto leteckých společnostech se používá švart systém. Tady zase máme firmy, které deklarují, že jejich piloti pracují v Bangkoku a přitom lítají z Getviku a lítají na transatlantických linkách, tedy dlouhé lety. A zase tady používají zprostředkovatelské firmy, které navíc mají sídlo mimo Evropu. Takže otázka je, jestli se to dá považovat nebo nedá považovat za spravedlivou hospodářskou soutěž. Další aktuální příklad jsou společnosti, které využívají státní podpory. Americké firmy nebo firmy z, ze zálivu, které mají miliardy eh, ve státní podpoře a to má dopad na naše firmy, protože eh, firmy typu British Airways, Alitalia, Iberia, Etihad a podobně, katarské aerolinky. E, čistě náhodou vystoupili z naší asociace. Já nikoho neobvinuji, ale myslím si, že to poukazuje na to, jak to vypadá e, po nástupu nových vlastníků v leteckém průmyslu. Od roku 1998 do roku 2010 podle studie DG Move přímé a nepřímé zaměstnávání se snížilo, a to přes nástup loukostových leteckých společností, takže jsme nezaznamenali růst eh, míst. Dochází tedy ke snižování počtu míst, ale provoz se zvýšil o 5 Výbor pro sociální záležitosti velmi pomohl prostřednictvím směrnice s definicí pracujícího, práce, zaměstnavatele a odměny. My jenom chceme, aby to bylo uplatňováno, protože bychom se tím vyhnuli švart systému. A jenom chci ještě říci, že je potřeba novelizovat pár právních textů, a to naléhavě. První, které se týká státní podpory ve firmách třetích zemí a potom také AOC a potom základnu. Jinými slovy tedy místo, odkud pracují hlavně tito mobilní pracovníci protože my máme pocit, že tato definice se zkresluje a obchází, takže by bylo dobré změnit tento text. Tak, aby tady prostě nevznikaly uh, nějaké továrny na personál. A nakonec, tady máme ještě námořní sektor, který dostává velké státní podpory a ve většině leteckých společností se na to dívají tak, že je potřeba se zabývat eh, daňovými otázkami právě v souvislosti se třetími zeměmi, protože my u nás máme daleko větší daňové zatížení a zatížení eh, i eh, sociálně zabezpečení než v těchto třetích zemích. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji a nyní dám slovo Elizabetě Čice, která to je předsedkyní Federace pracovníků v dopravě, konkrétně ve výboru pro letecké posádky. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové, jmenuji se Elizabeta Keka a jsem předsedkyní výboru pro posádky v ETF, který zastupuje 19 000 členů posádky v celé Evropě. Cílem této prezentace je poukázat na slabiny v evropské právní úpravě týkající se zaměstnanosti v oblasti letec, civilního letectví, konkrétně tedy u leteckých posádek, kabinových posádek. Za prvé, jednotný trh nemůže vzniknout v rámci sociálního rámce, protože liberalizace přinesla určitě přínosy cestující veřejnosti v tom smyslu, že mají levnější letenky a více letů. Mělo to dopad ale na zaměstnance a jejich kolektivní a individuální práva a pracovní podmínky. Mobilní pracující, tedy ve smyslu letušek a pilotů, jsou postiženi tímto fenoménem. Nicméně týká se to i dalších skupin zaměstnanců, jako například pozemního personálu. ETF tady poukazuje na určitý počet slabin ve stávající a předkládané evropské legislativě. Co se týče sociálního zabezpečení, tak tady v podstatě pracující podléhají zemi, ve které jsou zaměstnáni. Jinými slovy tedy u letecké posádky je to místo, kde má základnu. Nicméně ve stávajících pravidlech nemáme tady toto, a, tuto základnu definovanou stejně jako v řízení pracovní doby. Teď, co se týče dočasných agentur a dodavatelských řešení, letecké společnosti stále více využívají nezávislých dodavatelů a zprostředkovatelských firm. Ano, to se může použít ve chvíli, kdy eh, je více práce, ale ne k tomu, aby se přesouvala práce mimo Evropu. A eh, jenom prostě vyhledávat místa, kde jsou nižší standardy ochrany práce. A my se obáváme, že eh, na palubě nám budou sloužit neevropští pracující budoucnosti. Teď, co se týče eh, jednotného povolení, tak stávající imigrační legislativa umožňuje operátorům méně chránit mobilní pracující v letecké dopravě více než kdekoliv jinde. Jinými slovy tedy, aerolinky si nabírají z různých důvodů lidí z mimo EU, ať, ať už to jsou eh, třeba hlídačky dětí nebo kuchaři nebo někdo jiný, aniž by kontrolovali jejich a, jaksi, bezpečnostní profil. Navíc u dlouhých letů často máme méně kvalifikované pracující, a, aby mohly letecké společnosti konkurovat jaksi neevropským firmám, ale pokud tam třeba mají někoho z mimo EU, tak by měli mít úplně stejná pravidla jako evropští pracující u nich se to řídí a řídí tou domácí základnou. Jinými slovy tedy, pokud by se to upravilo tak, že na všechny platí stejná pravidla podle základny, tak by se tím narušila ta možnost podkopávat standardy. Co se týče směrnice o pracovní době, tak ta nebyla dlouho no-, novelizována a je potřeba ochránit tyto pracující, kteří mají opravdu dlouhou pracovní dobu. Teď, co se týče netypického, netypické zaměstnanosti, tak toto vede k nižším odvodům do systému sociálního zabezpečení, ale má to také bezpečnostní dopady. Od roku 2000 je stále více práce na částečný úvazek a v podstatě to vypadá, že v budoucnosti nebudou mít eh, pracující možnost si dostatek, dostatečně připlatit k těm malým důchodům, které dostávají. Teď, co se týče dočasných pracujících, tak je potřeba také přijmout pracovní úpravu, která by definovala zaměstnance a OSVČ i v souvislosti s judikáty Evropského soudního dvora. Co se týče sociálního dialogu, tak ETF chce, aby zaměstnavatelé se pustili s námi do diskuse o sociálních právech pro zaměstnance, aby byla vytvořena rovná konkurence. A v neposlední řadě se ETF domnívá, že nemáme dostatečné údaje týkající se pracovních podmínek v letectví a proto navrhujeme, aby vznikla Evropská observatoř pro místa a pracovní podmínky v civilním letectví. Děkuji. Uh, Děkuji. Nyní pan Hornet. Eh, vicepředseda eh, Letecké asociace. Máte slovo. Uh, thank you. Good morning, Chair, members of the Euro well, good afternoon, sorry, Chair, members of the European Parliament, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne. Eh, děkuji vám za příležitost tady dnes pohovořit. Já jsem vicepředsedou asociace mm, pro profesionální piloty. Eh, je to asociace, která se jmenuje Cockpit Association. Já sám jsem pilotem eh, z povolání. Eh, provedli jsme studii o atypickém zaměstnání, potom na to následovala i konference. Já vám teď řeknu, mm, nebo výjmenuji nejrelevantnější závěry z této zprávy a z té konference, protože opravdu to atypické zaměstnání ovlivňuje teď e, celou řadu oblastí. E, pro nás e, to bylo Eh, poměrně eh, těžký přechod na takovéto atypické zaměstnání. Často nám ale bylo říkáno, že stejně není dostatek dat, pro které by to podporovalo a tak dále. Ale Univerzita v Gentu dospěla k jasnému závěru eh, ve své studii o tom, že tomu tak opravdu je, že to je negativní a že musíme s tím něco udělat. Zásadní otázky. Můžeme té studii věřit? Ano. Byly tam eh, verifikované odpovědi asi 10% eh, všech akreditovaných pilotů v Evropě. Praxe v pilotování eh, jasně ukazuje, situaci nejenom pilotů, ale celé posádky. Ukazuje, že více než jeden ze šesti pilotů jsou zaměstnáni netypicky, to znamená, nejsou zaměstnáni přímo danou společností, to je tedy více než tisíc pilotů v Evropě. To znamená, až eh, platí to tedy pro až tisíc letadel ve vzduchu, se kterými létáme tady v Evropě. Ovšem v praxi je to trošku koncentrovanější, protože 40 mladých pilotů mezi 20 a 30 lety nejsou přímo zaměstnáni. Polovina eh, těch nízkonákladových společností také neza, eh, piloty přímo. A potom jsou piloti, o kterých se říká, že nejsou zaměstnáni eh, ani jako OSVČ. Je tam trošku takový podvodný systém pro eh, jejich klasifikaci jako OSVČ. A zároveň i lidé, kteří jsou tedy OSVČ, eh, ne, říkají, vyjadřují se v tom smyslu, že nemohou eh, se rozhodovat ehm, často bezpečně. Tady třeba dělá kolega něco, co já také dělám před každým letem. To je taková předletová kontrola. To znamená, vizuálně kontroluji eh, letadlo, zda ne, nenajdu třeba nějaký únik paliva či podobně. Eh, pokud něco takového bych tam uviděl, tak eh, buď požádáme o opravu letadla, což způsobuje eh, prodlevy různé, nebo vyměníme letadlo, anebo se ten celý let úplně zruší. Samozřejmě něco takového si aerolinka nepřeje. Ale jako klíčový bezpečnostní pracovník, který vlastně je poslední v celém tom řetězci, který uzavírá tu bezpečnost letů, to eh, si nemůžu vzít eh, na svoji zodpovědnost, eh, abych neupozornil na případné problémy. Ovšem, vy, kdy, když třeba jezdíte v autě, tak víte, eh, co byste dělali, kdybyste věděli, že eh, například pokud se dostanete za nějakou nehodu do, k, k soudu, soud, soud se dostane zaplaceno pouze, když eh, vás obsoudí, nikoli když vás osvobodí, tak v podobné situaci v podstatě se nachází i piloti. Představte si tedy, že ten, kdo kontroluje to letadlo, má špatnou eh, smlouvu se zaměstnavatelem, ať už je to kdokoliv, a prostě dostane zaplaceno jenom v situaci, kdy letadlo opravdu vzlétne a odletí. to je přeci úplně perverzní. Tam, eh, tam eh, jsou eh, špatné pobídky pro, pro tyto osoby, pro to, aby upozorňovali na problémy, které naleznou, protože ví, že možná potom nedostanou zaplaceno. ačkoliv tedy je častější, že budou zaměstnáni aeroliniemi tyto lidé, než netypicky zaměstnáni. Tohle to jsou ale prostě situace, které jasně ukazují, že atypické zaměstnání v letectví je eh, je důležité, je to důležité téma, kterým se musíme zabývat a zejména je to šílené, co se týče bezpečnostních pracovníků. Eh, také známe příklady, kdy sem jenom tak dovezou eh, celou posádku někde z dalekého východu, dostanou zaplaceno třeba třetinu toho, co by dostal, dostala evropská posádka, ale je to také bezpečné, pokud tyto lidé jsou naprosto izolováni od své země, od své kultury, jsou daleko od svého časového pásma a podobně. Eh, co se týče celého odvětví izolace eh, prostřednictvím atypického zaměstnání možná vede k tomu, že nemusíte platit daně a sociální dávky ze strany eh, té společnosti, ale podkopává to zase jiné zodpovědné operátory na trhu, kteří potom jsou v, ve velmi znevýhodněné eh, konkurenční situaci. Tak eh, doufám, že ty problémy toho atypického zaměstnávání v letectví jsou teď trošku jasnější eh, a ovlivňují také způsoby nekalou konferenci. Tak jak, jak to můžeme vyřešit? Jaké koncepty máme, abychom to změnili? musíme zakázat eh, k příkladu tyhle ty smlouvy eh, o nula hodin. Potřebujeme nějakou eh, vstupní cestu do profese, která je zodpovědná a poskytuje tedy nějaké hodnoty, to znamená nějaké zaškolení, nějaké učňovské možnosti na té konferenci, která následovala po té genské eh, studii, jsme se ptali, kolik inspekcí probíhá na letových posádkách a oni odpověděli, že žádné. Občas eh, také operátoři mění své základny, je eh, velmi těžké to nějakým způsobem eh, kontrolovat. Takže my potřebujeme posádkám dát, řekněme, jakýsi domov, to znamená jasné sídlo eh, musíme bojovat proti tomu nekalému zaměstnávání, musíme bojovat pro přímé zaměstnávání, právě pro bezpečnostní důvody. Ehm, musíme mít jakési defaultní nastavení pro zaměstnanost, přímou zaměstnanost. A je také potřeba, aby mm, si společnosti nemohly jen tak zcela libovolně vybírat, kde si ustanoví své eh, sídlo, podle toho, jak se jim to zrovna regulačně hodí. Děkuji. Thank you. Uh, then I'll give the floor to... Uh... Děkuji. Nyní profesor Tunbo. Vy jste mezi námi byl nedávno. Vy se věnujete pracovně právním vztahům na Cardiffské eh, univerzitě. Máte slovo. sociální dumping pochází z toho, že máme vnitřní trh pro eh, produkty a služby takže se tady vlastně dává dohromady 28 eh, různých systémů. Tady vidíte ty modré členské státy, tam je penetrace trhu více než 50%, potom máme nějaké trhy, které jsou mm, dominovány nízkonákladovkami, naopak jsou trhy, kde eh, jejich podíl je velmi nízký. Já bych se rád zaměřil na Irsko, kde je největší eh, podíl na trhu, samozřejmě je to země Ryanairu. A jak CEO Ryanairu říká, tak eh, Ryanair v podstatě pokrývá celou Evropu, řekněme, je to jako kdyby taková sociální choroba. Eh, Ryanair zvýšil svůj podíl na trhu, létá vždycky od bodu do bodu, stále, se, eh, eh, stále hledá nové trasy, po kterých létat v celé Evropě, takže každoročně otevírá nové trasy v Evropě, tak aby vlastně rozšířil svoji působnost. Ale také uzavírá trasy. Hmm to znamená, jakékoliv trasy, které se nevyplácí Ryanairu, zejména třeba během zimního období, jsou prostě uzavřeny, ukončeny a znovu třeba eh, restartovány v následujícím roce. Takže když se podíváte na eh, vzorec růstu Ryanairu, tady vidíte, eh, jak roste jak se tady snaží vyhledávat nové trhy eh, přes, celé, eh, přes celou Evropu, zažívá stále větší fluktuaci v eh, tom, jak mají zájem pasažeři o cestování s Ryanairem. To znamená poptávka. Tady vlastně to je vidět ještě na nějakém jiném schématu, jak najímá Ryanair eh, piloty. Je to prostřednictvím agentury, která má sídlo v eh, Spojeném království, potom ale má například irské účetní, a potom eh, těhleti, tahle ta agentura tedy kontaktuje další agentury, kteří, kteří potom poskytovají přímo piloty. V Irsku neexistuje žádná eh, právní definice OSVČ, spíše máme jakési definice, které by odpovídaly. To znamená, předpokládá se, že OSVČ eh, vlastní svůj podnik, eh, mohou pracovat pro různé společnosti, mají své vlastní pojištění a podobně. Takže my v podstatě máme jakýsi etický kodex nebo prostě vůbec eh, kodex, který stanovuje, jak, jak to vypadá v praxi. Takže představme si tedy, že Rainer letí do Španělska, máme třeba mladého pilota, který je, řekněme, Španěl, může být klidně ale Estonec nebo z nějaké jiné evropské země, žije ve Španělsku pracuje na irské smlouvě, na základě irské smlouvy, pro agenturu, která má sídlo v, eh, ve Spojeném království. Lítá třeba někam, kam se snaží Ryanair expandovat, takže třeba do Bulharska. Takže má nějakou eh, OSVČ smlouvu a tenhle ten eh, Code of Conduct říká, že může poskytovat služby různým společnostem, může poskytovat materiály pro tu práci, má své vlastní pojištění, má svou vlastní pojistku. když se podíváte ale na tu skutečnou smlouvu, kterou on má, tak on vlastně má smlouvu na to, aby pracoval přímo pro Ryanair. Jediný materiál, který poskytuje, je uniforma a e, nějaká e, forma e, průkazu totožnosti a zaměstnavatel, tedy Ryanair v této situaci se rozhoduje, kdy a kde bude pracovat. Takže tohle to je eh, smlouva, které říkáme bogus, to znamená neplní všechna kritéria pro smlouvu s osobou samostatně výdělečně činnou. Může tam třeba být řečeno něco v tom smyslu, že pokud pilot nemůže poskytnout tu službu, poskytne nějakého náhradníka. Ale eh, tím vlastně se zakrývá fakt, že eh, tahle ta smlouva je trošku na vodě. Takže položte si otázku, může pilot poskytnout nějakého náhradníka za sebe? Pokud prostě nemůže poskytnout tu službu ten daný den, je nemocný nebo něco se stane, co mu zabrání v tom letu, může jen tak přijít a e, poskytnout nějakého náhradníka? E, většina pilotů dostává své e, letové programy třeba jenom týden dopředu. Museli by tedy najít někoho, kdo je kvalifikován lítat se stejným typem letadla, jako mají letět oni. A je to v podstatě úplně nemožné, je to, nebo je, přinejmenším je to velmi náročné na takového nějakého náhradníka, takže eh, klíčové kritérium eh, pro OSVČ tahle ta smlouva prostě neplní. Tak eh, co se tedy stane, když Ryanair ale spolupracuje se zeměmi, které mají třeba jiné Eh, definice. Například všichni známe dánský model Security, který poskytuje velmi vysokou míru eh, sociální ochrany, eh, aktivní politiky pracovního trhu, mm, sociální ochrany vůbec. Ale to je většinou tedy díky kolektivním dohodám se sociálními partnery. Tohle to nemáme často zakotveno v pracovně právních zákonech, takže pokud takovýhle takováhle firma chce třeba v Dánsku fungovat na nějaké neunijní bázi, odkud mají e, pracovníci svoji sociální ochranu? Protože to většinou vychází tedy z, z kolektivních dohod mezi sociálními partnery a zaměstnavatel. Takže tenhle ten konkrétní model, e, který využívá Ryanair, vytváří e, různé problémy v různých zemích EU. Takže výbor EMPL si musí klást otázku, zda tenhle ten systém hledání nejvýhodnější pravidel je sociálně přijatelný, udržitelný pro e, najímání nových pilotů a bezpečný. Už jsme si vyslechli z e, asociace e, eh, kokpitů, e, eh, že opravdu bezpečí je ohroženo. A Potom otázka je, zda to eh, také je v souladu s, evropský, s evropskou ekonomikou tak, takzvaného konkurenceschopného sociálního trhu, zda to naplňuje různé, různá nařízení pro dané odvětví. A také si musíme klást otázku, jak jsou eh, vymáhány sociální standardy v různých zemích, protože taková osoba hmm. OSVČ třeba z Irsku pokud, eh, pokud to nějak neplní eh, zákonné nařízení v dané zemi, tak je potřeba mít systém vymáhání eh, těchto pravidel. Tohle je potřeba mít pořád na paměti v situacích, kdy právě dochází k tady tomuhle, tomu hledání nejvýhodnějších podmínek a pravidel. Děkuji nyní Dirk Gillis, koordinátor Mezinárodního výzkumného ústavu pro sociální podvody a paní Lien Valke, která je odbornicí v tomto ústavu. Vítám vás a máte slovo. Děkuji mnohokrát. V rámci této krátké prezentace vám představím studii, kterou jsme provedli, která je k dispozici na internetu, takže si ji to můžete stáhnout. Provedli jsme tedy pilotní studii netypického zaměstnávání v civilním letectví, abychom získali dosud chybějící údaje. Za prvé jsme provedli průzkum literatury a dále srovnávací výzkum v 11 zemích. Potom jsme analyzovali údaje z průzkumu, který John už zmiňoval, kterého se účastnilo 6, přes 6 tisíc respondentů 79 různých státních příslušností, kteří pracovali v různých odvětvích civilního letectví. Především se jednalo o síťové aerolinky a nízkonákladové aerolinky. A měli různé typy pracovních nebo jiných smluv. Jak říkal John, velká část respondentů měla netypický zaměstnavatelský vztah. 79 bylo zaměstnáno přímo a jenom 16% netypicky. Takže si říkáme, jestli je tam problém, ale jak John říkal, problém tam je. Protože ti, kteří byli zaměstnáni na netypické smlouvy, se nacházeli v konkrétních specifických sektorech a věkových skupinách. Já nebudu probírat podrobnosti, protože John už to říkal. Mladší a méně zkušení jsou častěji zaměstnáváni na, netypic, na základě netypických smluv. Jak to třeba může vypadat? Typicky máte aerolinku, která zaměstnává posádku, která má základnu v zemi, kde má letecká společnost sídlo. Pak se pak to je ale složitější, když využijete nějakého zprostředkovatele a ještě složitější, když těch zprostředkovatelů je několik. Je tam makléř a zároveň agentura poskytující zaměstnance na dočasný úvazek. Často se stává, že se vytvářejí různé ceřené společnosti v různých zemích, a to nejenom v Evropské unii, ale i ve zbytku světa. My jsme zjistili, že tady dochází k určité segregaci trhu práce. John už říkal, že mladší piloti a méně zkušení piloti jsou častěji zaměstnáváni na netypické smlouvy. A kromě toho zjišťujeme, že existuje tlak na snížení nákladů, který znamená, že hledají zaměstnance mimo EU. Řekněme, že když někdo stojí 100 euro v Evropské unii, tak ten samý člověk by v Tajsku stál 65, v Číně 35 a kdybyste chtěli, tak najdete i levnější. Na začátku své kariéry pilot začíná s dluhy, protože zaplatil 80 až 120 tisíc euro za školu a přitom má daleko menší šanci, že ho zaměstná běžná letecká společnost a daleko větší šanci, že ho zaměstná nízkonákladová letecká společnost. Ale má to pár háčků, protože netypický nutně neznamená falešný. Netypický zaměstnanecký poměr může být třeba odpovědí na potřebu flexibility, kterou třeba máme u nízkonákladových společností. Zaměstnavatele, zaměstnanci to občas chtějí taky, i když méně často. Sociální a fiskální engineering, to už je ale jiná věc. Protože v podstatě tam letecké společnosti se snaží najít tu a nejlevnější zemi, co se týče příspěvku do systému sociálního zabezpečení a daňové zátěže. A Často to vede k tomu, že zaměstnanec závisí na letecké společnosti a následně má vlastně nejisté pracovní místo. A vzniká tak nekalá hospodářská soutěž mezi leteckými společnostmi. Je možné, aby piloti působili jako OSVČ? To je těžká otázka, hodně se o ní diskutuje a jsou na ní různé názory. Ale pokud je pilot skutečnou osobou OSVČ, tak je to něco jiného než švart systém, protože v švart systému u švart systému máme pořád problémy to v Evropě vyřešit. A to z toho důvodu, že OSVČ je definice OSVČ je v kompetenci členských států. A legitimní outsourcing je něco jiného než předstíraný dodavatelský vztah. A opravdu existují různé falešné předstírané dodavatelské vztahy, třeba prostřednictvím lízníku, eh, leasingu. Takže opravdu je potřeba rozlišovat mezi legitimním a předstíraným dodavatelským vztahem. Teď často se hovoří o falešných OSVČ, ale na druhou stranu máme také falešné zaměstnance nebo falešné zaměstnanecké vztahy. Například se může stát, že máme v posádce někoho ze třetí země, který se zaměstnává s velmi nízkou sociální ochranou, protože se na ně neuplatní právní úprava z Evropské unie. Netypický zaměstnanecký vztah vytváří velké riziko závislosti, což má dopad eh, na schopnost a ochotu členů posádky činit nezávislá bezpečnostní rozhodnutí. A když se podíváte do zprávy, eh, tak ta čísla mluví sama za sebe. Teď co s tím? Co udělat s tím výběrem nejméně přísné země, co se týče legislativy? Dá se říci, že tady pořád platí rovné podmínky? A navíc ty podmínky neplatí jenom na evropském hřišti, ale v globálním prostoru. A už jsme se ukazovali několik příkladů toho, že letecké společnosti toho využívají. Jedním z řešení by bylo najít tam jiný hraniční určovatel. Což není ale úplně jednoduché, protože tady platí různé oblasti práva a různá pravidla. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že člen posádky pracující na netypickou smlouvu pravděpodobněji bude upřednostňovat hospodářské nebo finanční aspekty před těmi bezpečnostními. A jak říkal John, máme také problémy se sledováním a vynucováním pravidel. Je potřeba, aby probíhala přeshraniční spolupráce a meziodvětvá spolupráce a výměna informací mezi příslušnými orgány a kontrolními orgány. Řada příslušných orgánů a inspekčních orgánů vám řekne, že žádný problém není, ale ze zprávy vyplývá, že problém je. Nesmíme také zapomínat eh, na mentalitu a kulturu vedení těchto firm, protože v některých případech to není, tato kultura není v souladu s bezpečností a provozu. Zpráva dochází k závěru, že regulační rámec neodpovídá stávajícím obchodním modelům a stávající obchodní praxi. Jak to vyřešit? My jsme předložili několik doporučení, Jedno z nich je, že by se posílila regulace škol pro piloty a že by, byl povinný, že by bylo povinné období zaškolování, tak abychom se vyhnuli té prekérní situaci, která existuje na trhu práce. Měli bychom také najít eh, jedno, jedinečný hraniční určovatel. Je pravda, že máme pravidlo základny, která se snaží vyřešit některé problémy z minulosti, Nicméně tento systém je sám o sobě problematický, o čemž konec konců hovoří tato zpráva a těmi problémy je potřeba se zabývat. Je k tomu potřeba přistupovat komplexně, multidisciplinárně a to nejenom při úpravě právního rámce, ale také při jeho prosazování a vynucování. A kromě toho si myslím, že tady opravdu všechny zainteresované strany jsou na jedné lodi, že to je jejich společná bitva. Všechny zainteresované strany by měly spolupracovat, tak aby to nedopadlo tak jako v námořní dopravě, což už první známky toho vidíme. Takže myslím, že tady už není, že už prostě vlak ujel, jinými slovy. Nebo teda spíš letadlo uletělo. Äh, äh, Děkuji. Chtěla by paní Velké k tomu něco dodat? Nechtěla. Dobrá. Máme tady dva koordinátory. Zahajuji tedy diskusy. Máte-li nějaké otázky? Paní Štenduch ze skupiny SAD, prosím, máte slovo. Děkuji všem, kteří nám podležité a myslím si i svým způsobem znepokojící informace, data a fakta. Myslím si, že tady skutečně jsme svědky cenového boje v globálním měřítku v rámci globální konkurence, kde nutně potřebujeme evropské rámcové podmínky, a měli bychom zajít možná ještě dále. Potřebovali bychom celosvětové podmínky v této oblasti, tak jak to máme v jiných oblastech. Souhlasíte s tím? A pro mě z toho vyplývá otázka tato. Spotřebitelé mm, jsou často argumentem proto, že, že letecké společnosti a rámcové služby, které se s nimi pojí, jdou cestou tohoto vývoje. A myslíte si, že je skutečně smysluplné, aby spotřebitelé hleděli pouze na cenu letenky? Neměli by spíše zaklepat na dveře kokpitu a zeptat se, kdo tam sedí. Já jsem si to zapisovala, když vzdělání stojí asi 120 tisíc eur, tak eh, pak zde máme ještě tu dobu praxe pro získání letecké licence, pak tady máme další takzvaný pay to fly, kdy pilot musí opět sám platit jako pilot, aby získal skutečnosti na určitém typu letadla. A pak, když tedy zahájí svoji profesní dráhu jakožto OSVČ a má dluhy vyšší než 200 tisíc eur, tak pro mě z toho vyplývá otázka, jak někdo, kdo, když je například nemocný a je OSVČ, v situaci takovéto finanční závislosti, dovolí se takový člověk zůstat, zůstat doma, když onemocní? Máte nějaké zkušenosti z toho, jak to vypadá v této oblasti, jak se vyvíjela nemocnost? A nyní jsme stále zmiňovali globální konkurenci u leteckých linek, eh, promiňte, společností, kteří, které letají i mimo Evropu. Znáte nějaké porušení eh, zásadních pracovních norem Mezinárodní organizace práce? Zvyšuje se jejich počet? Máme i evropské aerolinky, které momentálně patří do velkých skupin společně s jinými aerolinkami a mimo Evropu um, poskytují své služby za jiných podmínek máme, eh, dostali jsme od vás mnoho domácích úkolů a jeden graf eh, ukazuje, eh, který jste zde ukázali, ukazuje, že Ryanair ročně vytváří více než 200 nových spojení, ale zároveň 150 nových, 150 stávajících spojení ruší. Máte nějaké eh, informace o tom, jaký dopad to má na pracovní trh a dále důležité pro naše diskusí je, že se nejedná pouze o personál, který pracuje u eh, posádku tedy, který pracuje přímo v letadle, ale ono se to týká rovněž eh, služeb pozemních. I takovýto zaměstnanci pozemních služeb na letištích se dostávají pod tlak taková to zdánlivá, zdánlivé ošvč, ten švat systém, když práci rozdávají pracovní agentury, či dokonce z řetěz, řetězce pracovních agentur. Jak to vypadá eh, s odpovědností? Mohli byste nám poskytnout informace o tom, zda to má nějaké dopady na spotřebitele, či mohlo mít? Ještě jednou děkuji Myslím si, že jste na nás eh, přesunuli celou řadu domácích úkolů. Myslím, doufáme, že komise toho rovněž ujme. My jako poslanci máme toto povědomí, víme o té problematice, my jsme položili řadu otázek komisi, která se tohoto týkala, ale bohužel ty odpovědi podle našeho názoru nebyly dostačující. Já vám děkuji a myslím si, že ještě kolegové a kolegyně do, položí dotazy, které půjdou podobným směrem. Rina Roňakáry za skupinu GUE. Tak, děkuji. Rana Kary, děkuji mnohokrát je to zajímavé, ale poněkud eh, jak si obavy vyvolávající informace. My poslanci létáme velmi často, takže máme nejenom teoretický zájem o tu věc, ale také zcela praktický, protože skutečně létáme často. Já pocházím z Dánska a jeden z referendů tady hovořil o dánském modelu. Běžně eh, to odhaduje velmi pozitivně. Máme model pracovního trhu, kde odbory uzavírají dohody, dohody se zaměstnavateli a e, dánčtí pracující dokážou svá práva prosazovat velmi dobře. Vy jste rovněž podotkli, že evropský vnitřní trh by mohl být použit jako zámenka pro to, aby například naše odbory se nemohly tak dobře prosazovat jako dříve. Ale jak můžeme tento problém vyřešit. Na jedné straně máme podniky, společnosti, které využívají to, že v jiných zemích není tak dobrá úroveň ochrany pracovníků jako u nás. Jak bychom tady mohli poskytnout ochranu, aniž bychom eh, zaváděli příliš mnoho předpisů a ustanovení? A zároveň stále podotýkám, že chceme chránit naše pracující, to je samozřejmě důležité. Vy jste tady hovořili o, o tom, že, že byste chtěli odstranit určité zvláštní typické formy pracovních míst, ale jak zároveň zajistit pracovních místa a ochranu pracovníků? Děkuji, děkuji také za prezentaci, která byla velmi užitečná. Tady jde o otázku zejména sociálního dumpingu a toho eh, zaměstnání eh, typu OSVČ, které někdy je v podstatě falešné. Zaujalo mě také, že vy jste tady eh, použili jakýsi nový termín rule shopping, to znamená, kdy si firmy vybírají ty nejvýhodnější pravidla a země s těmito pravidly jako své sídlo. Já si myslím, že jednak tady máme DG Employment na komisi, které pomáhá vám financovat tuto studii, které pomáhá um, dobrat se toho, jaké jsou opravdu pracovně právní podmínky v tomto sektoru. To je velmi užitečné, ale na druhou stranu vidím i odvrácenou stranu mince komise, kde máme třeba DG Move, tam jakmile se zeptáme na nějaké věci, jako třeba proč si myslíte, že, že něco je přijatelné. Eh, no, a oni tam se snažíme tedy eh, bavit o spotřebitelích. Eh, oni v podstatě říkají, že nízkonákladové společnosti si musí přizpůsobit ty Mm, své podmínky, pracovně právní podmínky pro užitek spotřebitelů. Vnímáte to takhle na komisi, prosím? Eh, jak eh, vidíte také řešení? Protože já když si, jsem si vyslechla ty prezentace a ty připomínky, tak eh, když to zkombinuju také s tím, co vím o, oblasti, o situaci námořníků, tak jednak máme tedy kolektivní dohody, ty jsou třeba tady na národní úrovni, vnitrostátní úrovni, na úrovni společnosti, potom máme Mezinárodní organizaci práce, možná v letectví nemáte svoji vlastní úmluvu, tak jak je námořní úmluva tedy v oblasti eh, námořní dopravy. Možná ale máte eh, svůj konkrétní výbor ve struktuře Mezinárodní organizace práce, to nevím a také máte samozřejmě možnost sociálního dialogu na evropské úrovni, potom existují evropská pravidla a nařízení. A co já se teď říkám, můžete říct si něco k tomu, co je první na řadě, jaký způsob řešení problému bychom měli upřednostnit jestli jde tedy o posílení odborů, aby mohli lépe vyjednávat v kolektivním vyjednávání s aerolíniemi, či zda očekáváme nějaké větší zapojení Evropské komise a jak potom tedy překleneme rozdíly mezi generálními ředitelstvími na komisi, jak už jsem o tom hovořila předtím. Děkuji, pan Bach. Ja, Dank, Dank. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych taky chtěl vyslovit svůj dík našim referentům. Bylo to, jak již předřečníci podotkli, velmi obšírné a zajímavé a já bych tady chtěla trochu kritizovat sám sebe, či nás, protože si myslím, že dnes máme běžný pracovní den a projednáváme takto důležité téma a je velmi politování hodné, že je účast poslanců tak nízká, nemáme tady ani třetinu členů našeho výboru. A já si myslím, že to přinejmenší poněkud zvláštní. Myslím si, že každý by měl trochu zalobovat ve své vlastní politické skupině, Ono se to týká všech politických skupin. A nyní k té specifické problematice. Chci říci, že to celé, navzory tomu vývoji, kterým prošlo letectví, což je tak vysoce sensibilní oblast, co se týče bezpečnosti, že mě, ve mně to vyvolává strach. 20 let pracuji v oblasti dopravy, zejména se věnuji železnici a silnici a zjišťuje tady trend, vývoj, který jsme vlastně prožili před 20 lety právě v oblasti silniční dopravy, že tady pomalu začínáme zavádět jistá pravidla, situace se zlepšuje, i když to ještě není optimálně upravené. A tady máme vlastně pravý opak. Máme tady skutečně oblast, která je velice citlivá s ohledem na bezpečnost, kterou jsme měli dobře upravenou. A nyní se nám snižuje tady bezpečnost a kvalita těch pracovních míst a vše, co s tím souvislí. Neustále se snižuje. A to je nejenom zvláštní, ale skutečně velmi, velmi problematické. Hledím na to naplněn velkými obavami. A nyní k těm specifickým problémům. Ta úprava Eh, je takzvané basis d'affectation. to jistě přetlumočí, do své mateřiny, já se nemohu to slovo najít, a je to tedy to místo, či, kde se provádí ta činnost. Eh, ta pravidlo, tu úpravu, která máme, ta je již velmi dlouho, velmi nutná a potřebná potřebná. V letecké společnosti stále říkali, že to není nutné a neustále ovšem nacházejí nové modely, jak obejít toto pravidlo a svou činnost, jak si přenést mimo Evropu. Možná by bylo vhodné, kdyby mi referenti řekli, jaké návrhy by tady měly pro vyřešení této situace. A další věc, i to je sociální dialog. Stále se snažíme na vysoké úrovni eh, ten sociální dialog eh, podporovat, zlepšovat. A nyní vím, že mnoho organizací, například odbory a tak dále, jsou zastoupeny v sociálním dialogu. Já se ptám, jakým způsobem vnímáte tu každodenní práci v sociálním dialogu. Vy máte pocit, že je tam celá řada věcí, na které si stěžujete, nikdo vás nevyslechne, nebo jak vlastně máme chápat tu situaci. A důlež, další důležitý věc, to je to neustále eh, zvyšování produktivity. Já nevím přesně, jak to vypadá. Na jedné straně se eh, ruší pracovní místa, na druhé straně se ale čím dál tím více léta, což teda znamená, že se skutečně posiluje produktivita a já se ptám z vaší každodenní zkušenosti, jak se dá ještě, jak se to dá ještě, jak si vystupňovat. Je tam určitý bod, kdy skutečně už to pak bude velmi, velmi kritické, protože ve mně to vyvolává rovněž obavy a dále. E, to je otázka národních regulačních orgánů, kde máme již mnoho případů, kdy národní regulační orgány žalují různé letecké společnosti. Zůstane o té žaloby, o tom, že na ně pouze ukážu, řekne ten tady není v pořádku, anebo eh, je tady nějaká možnost například prostřednictví organizace EAS, eh, možnost eh, nejenom kontrolovat, ale zavádět také sankce. To je tedy má otázka. Děkuji. Karima Deli. Děkuji. Prosím prosím, Karima dole má slovo. Merci, madame la présidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem koordinátorkou v dopravním výboru a musím říci, že když hovoříme o sociálním dumpingu, tak to je téma, se kterým se setkáváme ve všech druzích dopravy, ať už letecké, námožní, silniční nebo železniční. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení bylo z nich jasné, že Evropa je trochu odpovědná za to, protože jsme liberalizovali řadu odvětví. Navíc mám pocit, že máme slabou evropskou právní úpravu, která umožnila vznik sociálního dumpingu. Letecké společnosti si vytvořily řadu dosti skandálních strategií. Za prvé tedy falešné OSVČ, za druhé předstírané dodavatelské vztahy a předstírané základny. Vy jste říkali, že OSVČ to se studovalo u Ryanair, kteří uh, zaměstnávají drtivou většinu svých pilotů prostřednictvím mikropodniků a stevardi a stevardky jsou v podstatě agenturní zaměstnanci. Takže oni si připravili takovou techniku, kterou následně využili i další podniky. A tam už narážíme právě na otázku příspěvku eh, do systému sociálního zabezpečení. My přece máme pravidla, ale ta pravidla nejsou uplatňována. A to z toho důvodu, že nemáme dostatečně silnou kontrolu. A otázka je, jestli bychom dneska museli znova definovat OSVČ. Vy jste připomněli, že konkurující především americké letecké společnosti, pardon, že dneska už nám tolik nekonkurují americké letecké společnosti, jako spíše letecké společnosti z Perského zálivu, které mají velké subvence, takže je to spíše otázka státní podpory. Já jsem měla na starosti Evropskou strategii pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. A musím říci, kolegyně a kolegové, že sociální dumping má negativní dopady na pracovní podmínky. Prostě pokud je pilot vystresovaný a unavený, tak to znamená, že prostě pasažéři jsou v nebezpečí. Vy jste zmiňovali, kolik pilotů, kterým je 20 až 30 let, nejsou přímo zaměstnáváni leteckými společnostmi. Určité nízkonákladové společnosti platí stále více pilotům od letu, což je prostě podle mě totální skandál. A za druhé, EZA doporučila, že v zájmu bezpečnosti leteckého a provozu vůbec není problém, aby letušky lítaly do čtvrtého měsíce těhotenství. Jak říkal Evropský parlament, je to velký útok na práva žen na zdraví já si myslím, že prostě když je žena těhotná, tak je potřeba to řešit a ne, aby pracovali v těchto podmínkách. Oni v podstatě říkají, buď to nastoupíte do práce a dostanete zaplaceno, anebo jděte na nemocenskou, pokud nechcete lítat. Takže tady vidíme, že tady existuje obrovský tlak a že výsledkem je, že nejsou dodržována ani pravidla BOZP? Dopravní výbor se dneska zabýval balíčkem o letecké dopravě. A mě by zajímalo, jaké podle vás by byla dvě, tři opatření, která opravdu musíme provést, tak aby se ten vlak dostal zpátky na koleje. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pan Lavrilo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, jenom velice stručně. S vaším, já bych totiž souhlasil s tím, co říkali kolegové, především kolega z EPP, který hovořil o sociálních aspektech. Já mám jednu otázku na pana Emanuela Žana, který vystoupil jako první. Vy jste hovořil o americké zprávě o nekalé hospodářské soutěže ze strany leteckých společností z Perského zálivu. Já si myslím, že to je velké téma. Protože ono to má přece dopad na starší letecké evropské společnosti, které musí být schopny konkurovat. A hledají k tomu všechny možné prostředky, jak zatlačit dopravu až na hranici a začít zase vydělávat. Bylo by tedy možné se ještě více vyjádřit k této zprávě? A také říci, co my s tím můžeme udělat. Otázka třeba, jestli komise chce se zabývat tady tímto tématem, protože konec konců je to možná případ nekalé hospodářské soutěže. Jak, říkal, jak říkala před pár uh, minutami kolegyně, protože tyto společnosti dostávají státní podporu v zemích Perského zálivu. My jsme vždycky proti tomu, aby se používaly státní podpory systémem, který není v souladu s tím, jaký máme v Evropě. Děkuji. Jan Nielsen z dopravního výboru má slovo. Děkuji mnohokrát. Já jsem také v výboru pro dopravu, jak bylo řečeno, a My se budeme zabývat balíčkem o letecké dopravě. A tento balíček se mimochodem bude zabývat eh, a změněním statutu EASA e. a musíme se podívat na eh, postavení této agentury v souvislosti s orgány jednotlivých států. Takže když budeme revidovat mandát EASA, e, tak na toto nesmíme zapomenout. Ovšem, otázka zní, do jaké míry a tyto zvláštní způsoby zaměstnávání ovlivňují bezpečnost leteckého provozu. Tím se musíme zabývat. Děkuji, pan Marta. Merci, madame le président. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také všem vystupujícím. Osobně musím říci, že jsem z toho dost vyděšený. když se dozvím, že 30% pilotů a pozemního personálu podléhá sociálnímu dumpingu kvůli globalizaci. A vy, kolegové v opozici, podporujete tuto globalizaci a vy jste ji vlastně nastolili. průměrný Evrop, europoslanec lítá letadlem dvakrát za týden. A já opravdu myslím na cestující. Místo předseda odborového svazu pilotů vysvětlil, že už se to dostalo do té míry, že někteří piloti v podstatě nejsou schopni zaručit, že to letadlo, kterým budou lítat, je spolehlivé. No já vám řeknu, já jsem pasažér a já mám skoro strach teda nastoupit do toho letadla. Říkám si, že se skoro možná podívám, v kolik mě jede vlak. Já si myslím, že je to ale přesto potřeba vyřešit. Protože konec konců to má dopad na miliony cestujících, který se to týká každý rok. Děkuji. Thank you. Had Děkuji. Pan Benefa žádá o slovo. No. Ne. We go back. Dobrá. Tak v tom případě dám slovo těm z vás, kteří budou schopni odpovědět alespoň na jednu, dvě či tři otázky, které padly. Intuice nám říká, že máme před sebou velký kus práce. Já začnu s panem Emanolem Jahanem a potom uh, dám prostor vám všem ostatním. Máte-li rychlé odpovědi na všechny otázky. Já vím, že na všechny otázky si tady asi neodpovíme, ale předpokládám, že víte, které ty otázky asi byly nejdůležitější. Takže máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Co se týče bezpečnosti letu, tak bych vás chtěl trochu ubezpečit. Já si myslím, že klidně můžete zase lítat, protože letadla eh, jsou stále nejbezpečnějším dopravním prostředkem. Ano, může dojít k některým úletům, ale na druhou stranu ve velké většině leteckých společností, včetně těch nízkonákladových, jsou pravidla bezpečnosti respektována. A navíc se tím zabývá skupina EASI. Teď jenom rychle pár odpovědí na vaše otázky. Teď, co se týče Perského zálivu, tak ano, tam máme velký problém s leteckými společnostmi. Máme už k dispozici zprávu, která se zabývá která byla vytvořena nezávislými autory a ukazuje, že 42 miliard dolarů bylo rozdáno prostřednictvím státí společnosti třemi, třema společnostem. Emirates, Qatar a Etihad. U Emirátů to bylo nejvíce, protože ti měli už státní podporu předtím. 59 Airbusů, 400, 380, 380 plus měli dvě obce k tomu mohly si v podstatě toto koupit za státní podporu. A Lufthansa jich dneska má 15, Air France jich má 14 a v podstatě žádná letecká společnost si prostě nemůže dovolit si jich koupit 59. Takže prostě zjevně zatím stojí státní podpora, Takže v podstatě máme stejného vlastníka, který má leteckou společnost, který má dodavatele leteckého benzínu, který vede, který má letiště a který má řízení leteckého provozu. V Evropě by to nešlo, v Evropě by to muselo být rozděleno, ale tam prostě to funguje jinak. Tam hospodářská soutěž prostě nefunguje. pay to fly, to je potřeba odmítnout, nicméně velké lete, většina leteckých společností to nepoužívá. Vy jste se ptali na prioritní řešení. Prioritou by byla spravedlivá hospodářská soutěž na základě novelizovaných pravidel, která musí být uplatňována i na letecké společnosti ze třetích zemí. A kromě toho kde bylo potřeba respektovat sociální pravidla, jinými slovy tedy, a bránit falešnému OSVČ, a já vím, že oni nám zase budou vysvětlovat, že tady tato oblast je trochu mlhavá. Ne, to není pravda, protože a tady tento samotný výbor pod vedením paní Perez a schválil eh, směrnici o vysílání pracovníků, kde prostě tu definici máme. A navíc k tomu máme také sdělení Evropské komise z roku 2002, která definuje kritéria. A navíc Evropský soudní dvor k tomu vydal judika, takže pravidla máme, musíme je uplatňovat a neuplatňujeme. Hovořili jsme o Ryanairu, já znám jejich prezidenta, a protože e, jsme spolu zasedali ve výboru pro sociální dialog On říkal, že to francouzské rozhodnutí chce dát k Evropskému soudu, ale v životě to neudělal, protože ví a věděl, že nemá pravdu. Protože veškeré judikáty v podstatě říkají, že zaměstnání to znamená jeden zamě- nebo zaměstnanec, to znamená jeden zaměstnavatel, jedna práce, jeden plat. Teď, co se týče třetích států, tak tady máme konec konců platnosti odvětvový režim. je potřeba, abychom se nad tím zamýšleli. Já vím, že je potřeba najít nějaké odvětvové řešení, které umožňuje snížit zátěž, tak jako ji třeba máme v námořní dopravě, protože Francie financuje 74 sociálních dávek nebo eh, dávek do sociálního zabezpečení u námořníků. My nechceme tedy úplně takovou to státní podporu, ale chceme, aby byly k dispozici rozpočtové prostředky. Konec konců máme letišní poplatky, máme balíček k eh, občan, civilní letecké dopravě a máme vysoké, vysoké poplatky. Prostě možná něco by se z toho dalo využít. Ve Spojených státech 60% toho platí stát je to v podstatě považováno za funkci státu a v řadě jiných zemí to řeší stát, ale u nás ne, u nás platí letecké společnosti bezpečnostní službě. To jsou ti lidi, prostě, kteří vás kontrolují na letišti. Všude jinde to platí stát, tady to platí letecké společnosti. My jsme chtěli, aby se to změnilo, rada to nechtěla, ale něco to stojí. Takže existuje způsob, jak pomoci leteckým společnostem přežít. Teď, co se týče bezpečnosti letů, to je pochopitelně pro nás velice důležité téma. U určitých druhů kontraktů, třeba u falešných OSVČ, si myslím, že opravdu může vznikat riziko v oblasti bezpečnosti. Jenom musím připomínat, že to neplatí pro všechny letecké společnosti. Já jsem dostal včera odpověď z DG Move. Já jsem položil otázku. Řekněme, spadne letadlo, je nějaká letecká nehoda. Pokud v tom letadle máme dva falešně nezaměstnané, tak co se stane, eh, falešně zaměstnané, tedy falešné osobeče, tak co se stane? Kdo za to bude zodpovědný? A a oni říkali, ano, oni mají ale pojištění. Navíc tam k tomu máme Montrealskou umluvu, která umožní snížit eh, kompenzaci rodině. Ono se úplně klidně může stát, že když ta osoba bude OSVČ, tak třeba řeknou, no my, my nejsme zodpovědní za to, protože ta daná OSVČ mě neřekla nic o svém zdravotním stavu. A podívejte se na to OSVČ, je prostě v situaci, kdy se nemůže bránit a ta letecká společnost řekne, no ale já jsem si myslel, že on je osobeče, já myslel, že on pracuje pro někoho jiného. Takže tady jsou opravdu mezery v tom systému. Máme také výbor, který se zabýval tady touto situací. A máme členské státy, které už psali Evropské komisi a řekli, že je potřeba se dívat právě na tady tuto problematiku falešných OSVČ. Je to skupina, které, kterou řídí Dán. Dánsko vydalo navíc i zprávu k sociálnímu dumpingu. Já vím, že jsem hovořil dlouze, ale poprvé ne. Doufám, že jsem odpověděl na většinu vašich otázek. Takže pravidla už máme. Co se týče základny, tak ano, tam si dovedeme představit, že by se to dalo trochu novelizovat, tak abychom se vyhnuli určitým zneužíváním, ale uh, jak jsem chtěl říct, prostě ne všechny letecké společnosti k tomu přistupují, takže uh, by to byly nějaké továrny na uh, letecký personál. Elizabeta Sičo, prosím, máte slovo. Ehm, vorrei parlare in italiano. Budu hovořit italsky. Bylo položeno mnoho otázek, ale já se soustředím pouze na posádku v kabině. V těch slajdech z ETF jsme ukazovali některá řešení, která bychom si dokázali dobře představit, že by mohla budoucnu fungovat. Zatím jsme o nich hovořili pouze na úrovni sociálního dialogu, ale je to již jistý počátek. Rozhodně jsme toho názoru, že je třeba vést výměnu názorů s parlamentem a s komisí, tak aby se nám možná v touto cestou podařilo nalézt vhodná řešení. Nyní k problému personálu v kabině a outsourcingu těchto pracovníků. Tady vidíme skutečně velký problém a ten spočívá v kvalitě vzdělávání těchto pracovníků, protože to vzdělávání se odehrává mimo Evropskou unii a neexistují vůbec žádné předem dané standardy. Vůbec tedy nevíme, jak je vzděláván tento personál. Evropský letecký personál by mohl být dokonce někdy nahrazen jednoho dne, nahrazen mimo evropskými pracovníky, tak jak tomu již došlo v námořní dopravě. Tam máme na palubě lidí mnoho pracovníků, kteří vůbec nepochází z zemí Evropské unie. Pokud by ovšem k podobnému vývoji došlo i v oblasti letectví, tak by to sebou přineslo velké problémy v oblasti bezpečnosti. A nyní k novým trendům v oblasti atypických zaměstnaneckých poměrů. Tady možná momentálně žádné sankce či tresty pro společnosti, které používají takovéto modely, které možná nejsou legální, neexistují. Ani EASA nemá nějaký vlastní sankční model. národní orgány pro civilní letelství tady nemohou nic takového použít proti leteckým společnostem. Pak eh, zde byla nadnesena otázka, která se týkala těhotných pracovnic. Ano, to je eh, problém, o kterém se hovoří často. Také jsme toho mínění, že je nebezpečné, aby Eh, pracovali v letadlech eh, těhotné letušky. Nejedná se o nějakou běžnou normální práci nebo o práci v kanceláři, kde žena sedí u stolu a odvádí úřednickou práci. U nás se skutečně jedná o práci, kde kabinový personál musí být schopen i hned rychle zareagovat například i v krizové situaci, ale pokud si představíme, že ehm, v letadle pracuje těhotná letuška, která pravděpodobně nemůže reagovat tak rychle, například když jde o to otevřít dveře, tak to samozřejmě má negativní dopad na bezpečnost. A pokud je letecký personál používán skutečně téměř v nadměrné míře, jak, to, jak se k tomu dochází v anglosaské oblasti, tak je to skutečně velký problém. Děkuji. Já se pokusím eh, odpovědět na některé eh, otázky tak nějak eh, pohromadě, se skupíme dohromady. Eh, také tady padly otázky ohledně Mezinárodní organizace práce. Já si myslím, že opravdu tady existuje role eh, JELO, která je důležitá. Eh, bylo by dobré, kdybychom mm, přizpůsobili právě letectví a tu strukturu tomu, co už máme, čeho už jsme dosáhli v oblasti námořní, ale zatím tomu také úplně není zejména také ze strany mm, vlád bylo těžké něco takového dosáhnout. Takže Evropa eh, musí jak jít příkladem. Pokud se nám nepodaří eh, to udělat, těžko můžeme ostatní země eh, o něco takového žádat. Už máme harmonizovaný legislativní systém, máme instituce, které mohou jednat, pokud se k tomu rozhodnou. Takže co s tím? Máme tady ultraliberální DG Move a nápomocné DG Employment, které ovšem má možná menší vliv. A teď se podíváme ještě, kdo tady zbývá. Potřebujeme, eh, aby eh, komisaři a také eh, zaměstnanci komise převzali vedení. Také potřebujeme poslance Evropského parlamentu, kteří na to budou tlačit na, na pokrok v této oblasti. A pokud to můžeme udělat, tak jak realisticky zlepšit ten evropský systém? Asi úplně nepotřebujeme ovlivňovat, co se děje s eh, posádkami. Ale eh, hodně se tady hovořilo tedy o základně, domácí základně, kde eh, má letecká společnost sídlo, potom těch falešných smluv a podobně. Tohle ty věci všechny mají jednu věc společnou vždycky je tam eh, nějaká volba, ale ne opravdová volba, zdánlivá volba ohledně toho, jaká je odpověď eh, operátora na tuto otázku. Hmm. Oni řeknou, podívejte se, vy jste buď OSVČ nebo vůbec zaměstnání nebudete, ale to je arbitrární. Ehm, realita eh, je velmi snadně vyhodnotitelná, dá se velmi snadno zjistit, odkud ten zaměstnanec pracuje. To znamená, řekneme, dobře, tak tady má tu základnu, eh, také třeba se můžeme podívat, kam lítá podobně, odkud lítá, to je prostě eh, sídlo té společnosti a také bychom se mohli podívat na situaci eh, v té zaměstnanosti s, s, s jasným souborem kritérií, tak abychom si stanovili, jestli opravdu jde o smlouvu OSVČ či nikoli. Eh, to znamená, nedáme tu první volbu někomu v té dané společnosti, kdo o to vlastně ani nemá zájem. Takže musíme si stanovit jasná kritéria, která povedou Eh, podniky k tomu, či letecké společnosti k tomu, aby eh, se jimi řídili. Kdybychom tohle měli, eh, tak bychom museli přidat jakési normy regulace, normy zacházení pokud někdo tedy bude lítat takhle po mm, celé Evropě, bude tam celá škála eh, základen, tak je potřeba eh, mít nastaveno sociální zabezpečení eh, ve všech těchto místech. A také je potřeba řádné vyhodnocení tohoto typu zaměstnanosti z <clears throat> té domácí základně. To by se prostě všechno dalo řešit. A tím se dostávám ještě k jednomu dalšímu bodu. Pokud si pouze vybereme tři věci pro balíček pro letectví, které jsou nejdůležitější, tady trošku budu podvádět, a jednu z těch věcí vyberu, protože zcela správně několik poslanců eh, zde přítomných už zdůraznilo problémy eh, toho pay to fly a smluv takzvaných zero hours, to znamená nulových smluv. To je úplně skandální, to je směšné. Takže možná eh, tady hledáte nějaké ujištění, ale ujištění vám v téhle oblasti nedám. To je v oblasti letectví něco úplněho šíleného. To, že to vůbec takhle pokračuje ze dne na den, je absurdní a já vůbec nechápu, jak to, že eh, vůbec tady se plošně nevolá po okamžitém ukončení této praxe. Ale pokud to tedy uděláme, pokud to zrušíme, tak potřebujeme, jak už zde bylo řečeno, nějaký systém zaškolení, aby se pokryla vlastně ta mezera mezi ukončením vzdělání a e, potom e, získání potřebné praxe pro e, tedy samostatné zodpovědné už zaměstnání. Také se podívám na způsob, jak eh, vyhodnocujeme eh, status zaměstnanosti, abychom tady nepři, nepřijímali jenom nějaké takové eh, údajné aliby, které ve skutečnosti potom vlastně vůbec neplatí. potom, jaká máme pravidla pro eh, ty členy posádky, kteří pochází z eh, zemí mimo EU nebo kde se snaží společnost pro ně uplatňovat pravidla eh, mimo evropská. Tady by se určitě dalo vyjasnit celou řadu, celá řada nejasností, které právě letecké společnosti využívají tak aby samozřejmě také hrála silnější roli EASA. Tak doufám, že to odpovídá na vaše otázky. Děkuji. Eh, thank you. Eh, Peter. Děkuji. Eh, profesor Turnbull. I'll try and talk about just a couple of areas. Já se taky snažím se skupit tyhle ty otázky dohromady. Diskutovalo se tady o jakémsi e, napětí mezi spotřebiteli, zaměstnavateli, zaměstnanci DG Move, DG Employment. A já si myslím, že je zásadně důležité chápat, jak se do toho zapojuje trh. Když začínaly nízkonákladovky, byla to vlastně jakási alternativa hlavním sítím. E, e, Neměli žádný, žádné občerstvení na palubě, lítali v pofiderní hodiny, často eh, na, na těch letištích třeba eh, cestující nemohli využít autobus pro dopravu k letadlu a podobně, takže tam byla celá řada nevýhod. Ale dnes se ty společnosti rozrostly a už jsou mnohem větší konkurencí Eh, pro eh, běžné letové společnosti také se eh, stále více lítají do velkých letišť a podobně, takže tady jde o dobré informace o produktu, co vlastně si kupují. Pokud lidé si kupují letenku a vůbec neví o těchto podmínkách, tak se můžete spolehnout na to, že že eh, pokud tyhle, ty, eh, tyhle ty věci neví, tak si prostě koupí eh, tu levnou letenku. Já mám celou řadu známých, kteří ne, nejsou moc dobří řidiči a já bych třeba s nima ještě se tak sedl do auta někde v mém městě, kdyby jsme jeli pomalu, ale kdybychom měli jet na dálnici eh, eh, třeba přes Německo eh, velkou rychlostí, tak to bych prostě do toho auta nevlezl. A já tedy jako řekněme spotřebitel v téhle situaci mám volbu, můžu si vybrat, jestli do toho auta se špatným řidičem sednu nebo nesednu a to by mělo platit i pro ty letadla co s tím? Eh, Tady zazněla celá řada otázek. Takže eh, jednak práva odborů, to je zcela zásadně důležité, protože je obrovský rozdíl, velmi důležitý rozdíl mezi společnostmi, jako je EasyJet, které uznávají odbory a které mají smlouvy eh, na základě vždycky sídla v dané zemi, to znamená, pokud zaměstnávají německé pracovníky, tyhle ty mají smlouvy na základě německého práva. Na, naproti tomu stojí společnosti jako Ryanair. Eh, ILO nedávno eh, upozornila na eh, problémy vůbec v Irsku s tím, jak se snaží tedy napravit situaci, která je tam velmi problematická v této oblasti spolupráce s odbory. Takže Eh, potom ty věci, které například eh, se ukázaly v Dánsku, poukazují taky na to, že eh, pokud dojde k adekvátnímu zastoupení zaměstnanců, to je jakýsi první krok v celém procesu. A další důležitá věc, to je tedy konkrétní povaha dopravy či přepravy. Tady už lidé říkali, že máme tedy situaci určitou na silnicích, námořní doprava a podobně, taky. Ehm, potřebujeme mít vysoce mobilní zaměstnance a kapitál a to ovlivňuje tyhle ty odvětví, takže vlastně se potřebujeme zaměřit na konkrétní eh, pravidla právě pro dopravu, pro oblast odvětví dopravy. A jak už lidé říkali, existují instituce, organizace, které mohou tyhle ty věci regulovat. Často tedy jde o to, abychom hmm. zajistili efektivní vymáhání těch zákonů. Jak eh, je tedy vymáhat, protože někdy e, společnosti se rozhodnou vymáhat zákony a <laughs> ta letecká společnost se prostě přestěhuje se svým sídlem někam jinam. Takže eh, potřebujeme opravdu celoevropské nařízení a celoevropské vymáhání těchto pravidel v oblasti, jako je doprava. Thank you. Uh, then it's a mistake. Děkuji. Pan Gelis a paní Valke, prosím. Much. Eh. Děkuji. Jako říkal John, a jak jsem říkal já před prezentací, že po té, co si nás vyslechnete, tak už asi další let nebudete procitovat stejně jako předtím, pocitovat stejně jako předtím. Teď, co se týče odkazu k námořnímu sektoru. Nemáme na to příliš mnoho času, ale než byl liberalizován trh námořní dopravy, tak američané měli největší obchodní námořnictvo na světě. A krátce po liberalizaci v podstatě ho vyrušili. Je to problém, Nezapomínejme na to, že v námořní dopravě od té doby jsme měli celou řadu bezpečnostních problémů. Především to vyplývalo z posádek anebo lodí, které pluly pod vlajkou, která se jim prostě hodila z a, různých důvodů. A tady funguje, že prostě společnosti vyhledávají tu nejlevnější posádku nejenom v Evropě, ale i jinde ve světě. To není evropský problém, to je globální problém. Z nedávného vývoje vidíme, jak důležité jsou ty zásady 4i. Naši res- respondenti říkali, že typ smlouvy, kterou pracovník má, ovlivňuje to, jaká činí bezpečnostní rozhodnutí. A to nesmíme přehlížet. A není to jenom evropský problém. Je to globální problém. Ubíráme zraky k organizacím typu MOP, ale Evropa se musí postavit do vedoucí pozice. Když vytvoříme nová pravidla, tak ta pravidla musí být prosaditelná. Protože nebude ku prospěchu nikoho, když budeme mít dobrovolná pravidla, která se nebudou prosazovat, protože tak se nic nezmění. Hovořil jsem o nutnosti integrovaného přístupu a ten by byl více disciplinární a týkal by se všech zainteresovaných úrovní, čili pokud možno mezinárodní úrovně, všech evropských úrovní, ale také to znamená, že sociální odvětví a doprava spolu musí komunikovat. A musí komunikovat s nimi také orgány zajišťující bezpečnost. Třeba u pravidel základny. Pokud vezmete jednu koncepci, která byla jasně vytvořena pro bezpečnostní oblast a převedete ji do nařízení o koordinaci systému sociálního zabezpečení, tak, tak jako leží a běží, tak narazíte na problém, protože vlastně nemáte jasně definované pojmy a následně celá právní úprava není prosaditelná. A pro, problém bezpečnosti je také a, napojen na problém odpovědnosti. Pokud máme široký e, dodavatelský řetězec, tak kdo bude v konečném důsledku odpovědný za odškodnění po nějaké nehodě? Třeba kdo bude považován za provozovatele a ten provozovatel je opravdu klíčová otázka eh, třeba při určování profesionální základny. Takže si myslím, že je potřeba zdůraznit tři věci. Za prvé, eh, stávající právní úprava neobstojí v budoucnosti. Když chcete vidět, co se stane v civilní letecké dopravě, tak uvidíte, podívejte se na to, co se stalo v námořní dopravě. Už teď hledají posádky společnosti mimo EU. Tyto posádky mají základnu mimo EU a to je problém, který je potřeba řešit. Za druhé, otázky trhu práce. Programy typu budeš placen podle počtu letů musí být zakázány. Ale nezapomínejme na to, že existují, protože o ně existuje zájem. A to je potřeba řešit, protože lidé jsou zjevně ochotní přistoupit na zaměstnání typu budeš placen od letu. Byť to může mít bezpečnostní dopady. Protože tak jako tak jsou v nejisté situaci pracovní. No a pokud pilot je v nejisté pracovní situaci, tak je otázka, do jaké míry bude ochoten činit bezpečnostní rozhodnutí, která jsou nevýhodná pro jeho zaměstnavatele. Takže je to otázka právního rámce, ale také jeho prosazování. A všechny příslušné orgány a všechny zainteresované strany na tomto musí spolupracovat. Děkuji. Děkuji vám všem za vaše příspěvky do této rozpravy. Děkuji, že jste se zúčastnili tohoto slyšení a odpovídali na naše dotazy. Určitě se ještě uvidíme. My v každém případě budeme sledovat vývoj této oblasti a vyvodíme praktické důsledky z toho, co jste nám říkali, z popisu stávající situace, protože už roky se zabýváme, jakožto výbor pro zaměstnanost oblastí dopravy, ale tam jsme se spíše zabývali otázkou kabotáže a silniční dopravy. Když komise požádala univerzitu v Gentu, aby se zabývala situací pracovních podmínek pilotů, tak eh, my jsme se začali zabývat i ostatními eh, sektory dopravy. a problémy, které v nich panují. Tlačíme na Evropskou komisi, aby znovu učinila konkrétní kroky. Komise uspořádá slyšení, možná se ho také zúčastníte. My to vidíme tak, že se situace musí změnit jsme vybaveni informacemi od různých stran v rámci letecké dopravy a musíme s nimi co udělat. Takže ještě jednou děkuji za vaši účast a za vaše příspěvky a určitě se znovu uvidíme. Děkuji. Takže, nyní se dostáváme k bodu 14 na pozadu jednání, tedy účinné využívání zdrojů, přechod na kruhové hospodářství. Jedná se o 67 pozměvacích návrhů ke stanovisku výboru, ke zprávě z iniciativy výboru pro životní prostředí k účinnému využívání zdrojů. Nejprve dám slovo paní zpravodajce Eh, poslankyni Begin. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat kolegům za předložené pozměňovací návrhy. Měli jsme velmi dobrou spolupráci a většinu jejich podnětů jsem zapracovala do svého návrhu a doufáme, že komise do roku 2015 předloží nový návrh do konce roku. Nyní v době krize má e, mnoho zemí velké problémy a pokud se nám podaří skutečně zavést dobrou cirkulární ekonomiku, tak se vytvoří na všech úrovních nová pracovní místa. A navíc e, je to dobré, protože mm, se to netýká pouze průmyslu, ale celé společnosti. je dobré, že nesázíme na současný model spotřební společnosti. A zavedení oběhové ekonomiky bude důležité také zejména pro regiony, které jsou postiženy globalizací a deindustrializací. Proto je dobré, že podporujeme členské státy v jejich snahách v této oblasti a to i evropskými peněžními prostředky. Dále potřebujeme nové daňové pobídky, tedy méně zdanit obnovitelné zdroje, nižší DPH a důležité je to země v oblasti zpracování odpadu. Spalování odpadu je mrhání Na e, Namísto toho by bylo možné vytvořit pracovní místa při recyklaci odpadu. Tady je třeba myslet dlouhodobě, poskytnout peníze na investice, jedná se to také veřejných zakázek a sociální otázky a ekologické otázky tady mají skutečně velmi důležitou úlohu. Trvalé udržitelný rozvoj, musí být zajištěn, nejde to přes noc, ale potřebujeme nyní eh, přejít od slov k činům. V minulých dnech sekretariát eh, předložil stínovým zpravodajům návrhy kompromisů a já doufám, že budeme mít skutečně konstruktivní spolupráci, tak abychom se co možná nejlépe dohodli. Děkuji. Děkuji, pan Leprie, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jenom velmi stručně. Já jsem chtěl především poděkovat paní eh, zpravodajce, stínovým zpravodajům a stínovým zpravodajům, kteří pracovali na tomto textu. Také chci poradit, poděkovat poradcům politických skupin, na které často zapomínáme. Máme tady zajímavý počet pozměňovacích návrhů který v podstatě odpovídá, řada z nich odpovídá politické linii EPP, určitě by se některé z nich dali doladit, abychom se dohodli mezi politickými skupinami. Chtěl jsem jenom říci, že jsem trochu skeptický v odstavce 1.8. Co se týče prvního odstavce, mně se zdá, že by bylo možné najít konsensus k obsahu. Souhlasíme s tím, že by bylo škoda, kdyby Evropská komise stáhla legislativní balíček týkající se tohoto hospodářství, ale nevíme, jestli bude možné předložit nový odstavec do konce roku. Prostě je potřeba najít nějaký pozitivní a konstruktivní přístup a nevytvářet tady nějaké silové třenice s Evropskou komisí. Pochopitelně můžeme ale žádat záruky a přesný harmonogram. Minimálně můžeme položit komisi v tomto otázku. e, eh, smyslu. Co se týče osmičky, tak a, si musíme dát pozor na to, abychom k tomu nepřistupovali příliš závazně. Protože to musí být otázka ekologická, sociální a ekonomická a nemůže to vést jenom k vyšším nákladům a pro státy, které už tak musí snižovat svůj veřejný deficit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pan Sinkiotis, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. I my, GUE NGL, souhlasíme s mnohými pozměňovacími návrhy. Celé to jde skutečně ve směru ochrany pracovníků a jde také o jejich bezpečnost. Pozměňovacích návrzích jsou elementy, které jasně podporujeme, ale byli bychom rádi, kdyby nakonec došlo k vypracování kompromisů, zejména v oblasti eh, eh, veřejných investic, udržitelné ekonomiky. To podporujeme. Ale nemůžeme souhlasit s pozměňovacími návrhy, které se týkají zdanění, respektive se snaží, jak si to zdanění přesunout na spotřebitele. S tímto naprosto nesouhlasíme. A proto jsme předložili vlastní pozměňovací návrhy, které jdou proti této snaze. Je důležité chránit životní prostředí, ano, ale je třeba také zachovat pracovní místa. A proto je velmi důležité, abychom měli udržitelná, důstojná a bezpečná pracovní místa. A proto říkám, že jsme ochotni spolupracovat, tak abychom nakonec měli dobré kompromisní návrhy. My jsme plně k dispozici paní zpravodajce, děkujeme za práci, kterou dosud odvedla a ještě jednou říkám, že jsme skutečně velmi ochotní s ní spolupracovat. Děkuji. A co se týče harmonogramu, tak hlasování ve výboru MPLO bude 28. května. Envy se bude hlasovat 16. a 17. června a v plénu se bude hlasovat v červenci. Pojďme dále. Bod 15 na pořadu jednání. Sociální podnikání a sociální inovace v boji proti nezaměstnanosti. Tady se budeme zabývat návrhem zprávy z vlastního podnětu paní zpravodajky Lope Fontaně, které tímto dávám slovo. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Tento návrh, které, který se týká sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti, je dnes prezentována Je to velmi důležité téma. Sociální ekonomika je oblastí, která zaměstnává více 14 milionů pracovníků a e, to znamená 10% veškerých evropských podniků. Ve světle těchto čísel je ten sektor skutečně velmi důležité a jsou tedy možné, dobré růstové možnosti pro budoucnost. Proto je tedy důležité a zásadní, aby se k tomuto tématu Evropský parlament vyjádřil. Když jsem připravovala své prohlášení, tak jsem eh, svůj návrh, tak jsem zohlednila názory různých zástupců tohoto sektoru a děkuji jim za projevení jejich názorů. Podařilo se nám skutečně zapracovat do zprávy veškeré jejich hlavní představy. Jako u, u celé řady dalších zpráv eh, nebylo možné zapracovat úplně vše, protože rozsah eh, zprávy je omezený a předem daný. Ale díky příspěvkům všech poslanců stínových zpravodajů se nám jistě podaří ten text ještě dále vylepšit a 21. května ve 12 hodin e, uplyne lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Já sama některé předložím tak, abych vylepšila svůj vlastní text a skorigovala jistě pasáže, kde došlo k jistým malým chybám. Snažili jsme se Sociální, eh, podniky sociální hospodářství a konvenční podniky odlišit. Je důležité tady mít jasné rozlišení mezi oběma typy. U sociálních podniků jde o ten sociální cíl, kterého chtějí dosáhnout, a to je vytváření pracovních míst pro zranitelné osoby a další a vytvářet pozitivní sociální a ekologické dopady což jde mnohem dále, než kam zasahuje činnost a cíle konvenčních podniků. Jejich hlavním cílem je maximalizace zisku. A proto je důležité, abychom měli tedy jasné odlišování obou typů, jak jsem již uvedla. Neboť podniky, které mají například družstevní aktivity a přejímají sociální odpovědnost, to to, to je velice dobré takováto činnost, můžeme to vítat, ale není to jejich hlavním cílem. E, Jejím hlavním cílem takovýchto podniků jsou často komerční plány a dále, co se týče sociálních inovací, i to je součástí názvu zprávy. Tu jsme se snažili nadefinovat v bodě odůvodnění F, ale i zde by bylo, myslím, vhodné, abych si ještě vyslechla názory stínových zpravodajů na tu definici, kterou tam máme momentálně obsaženou. A dále sociální podniky, sociální podnikání má také velmi pozitivní dopady při dosahování cílů strategie 2020, a to zejména při dosahování cíle snižování chudoby a zlepšování zaměstnanosti. Protože hlavním cílem těchto podniků není maximalizace zisků, tak eh, takovéto hodníky eh, potřebují zejména dlouhodobé strategie tak, aby služby či, či zboží, které nabízejí, byly žádané a udržitelné právě dlouhodobě. Je to je tak říkajíc již eh, obsaženo v genech tohoto typu podnikání. Ve Španělsku máme velký problém s nezaměstnaností. Krize přinutila mnoho podniků, aby zrušili svou činnost. A právě nyní zjišťujeme, že sociální podniky byly nejenom odolnější, ale že dokonce od roku 2008 vytvořili 160 tisíc nových pracovních míst a vzniklo 25 nových podniků, a to v dobách plné krize ve Španělsku. Byly to tedy právě sociální podniky, které si vedly dobře. A ještě mm, jedna zmínka. Zpráva obsahuje celou řadu aspektů, které by bylo třeba zlepšit, tak abychom e, dali prostor sociálním podnikům rozvinout skutečně svůj plný potenciál a nyní k běžným problémům, se kterými se potýkají i konvenční podniky. Zde je třeba uznat, že takovéto podniky trpí jedním problémem. E, Panuje totiž názor, že protože se jedná o sociální podniky, že jsou méně konkurenceschopné. Proto je důležité, abychom odstranili překážky, které máme, což je většinou nadměrná byrokracie a překážky v přístupu k financování. A ještě další důležitá věc, to jsou e, údaje o těchto podnicích. Bylo, podnicích bylo by dobré zlepšit údaje informace o nich a podpořit eh, výměnu osvědčených praktik mezi nimi. A další důležitý aspekt a tím je financování. Sociální podniky mají více problémů v této oblasti než eh, podniky konvenční. Nezávisle na pomoci ze sociálních fondů bychom měli zmínit také další formy pomoci, například mikroúvěry, o tom jsme hovořili již dnes dopoledne, ty by byly důležité a na místě právě i zde a dále. Evropský fond pro strategické investice, také bychom ho měli zohlednit právě v této souvislosti. A na závěr, paní předsedkyně, důležité téma vzdělávání a školení, celoživotní vzdělávání, celoživotní učení, to je zásadní. Proto by lidé měli povinné znalosti, aby zůstávali kvalifikovanou pracovní silou. a zejména podnikatelský duch, to je zásadní. Pokud děti již od malého věku se naučí, poznají veškeré sociální aspekty, tak pro ně pak v budoucnu mohou být sociální podniky zajímavější, a což povede opět k jejich větší odolnosti v budoucnosti. Děkuji. Děkuji a nejprve stínový zpravodaj za SAD. Parte. Děkuji paní zpravodajce pro, za její návrh. Naprosto souhlasím s tím, co řekla o obsahu a také o té potřebě e, upřesnění textu, tak abychom měli skutečně kvalitní finální text. Taková všeobecná poznámka. Ten dokument hodnotí závažnost ekonomické krize v Evropě a také se dívá na dopad sociální vyloučení, nezaměstnanost, chudobu a zejména nezaměstnanost mladých. Zde tedy je důležité, abychom změnili kurz na evropské úrovni a také na úrovni národní. A Měli bychom tedy vsadit právě na sociální ekonomiku, poskytnout programy, které by mohly zasáhnout právě v situaci eh, a ovlivnit sociální eh, situaci v Evropě a situaci na trhu práce. Měli bychom se soustředit na základní hodnoty při řízení podniků. A někdy existují modely, které by se mohly tak trochu od, od, oddálit od modelů, který máme, což je tedy ten převádající model, kterému jde zejména o zisk. Takže měli bychom změnit náš přístup, ukázat na některé nejlepší osvědčené praktiky v sektoru, ty bychom tam měli zmínit právě s tím cílem, který jsem právě zmínil. Další aspekt se týká kapacity sociálních podniků vytvářet pracovní místa, tedy kapacita, jedná se o kapacitu, jak maximalizovat sen eh, sociální užitek. Eh, já předložím několik eh, elementů, které půjdou tímto směrem a doufám, že mě kolegové podpoří. A prosím, aby nám paní zpravodajka vyjasnila odstavec 16, který se týká požadavku se kterým se obracíme na komisi, aby byla velice e- flexibilní právě v oblasti sociálních podniků a sociálního podnikání. E, má to nějaký všeobecný charakter, on nebo máte, má myslím nějaký specifický případ, kde by skutečně kde došlo k, skutečně k nějakému problému, takže já bych tady v té věci se rád dozvěděl více detailů. Děkuji. Marian Hákin. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Omlouvám se, paní zpravodajkyně, za to, že jsem přišla pozdě. Ale za to jsem si pročetla důkladně celou zprávu a musím říct, že se všeobecným nasměrováním souhlasím. Eh, souhlasím s tím, že eh, jak si eh, tady jde hlavně o společenský dopad na společnost než o zisky. A to také souhlasí s nastavením fondů pro sociální podnikání Mm, také říkáte, že když tam jsou silné regionální místní báze, tak eh, reakce může eh, dobře eh, přispět k mm, teritoriální regionální kohezi, soudržnosti. Možná někam do téhle zprávy bych ráda zapracovala myšlenku, že kulturně některé té myšlenky o podnikání jakoby aktivně jsou proti eh, rizikům. Eh, ale na druhé, na druhé straně právě ti lidé, kteří jsou ochotni riskovat, eh, přichází s novými myšlenkami, jsou kreativní, inovativní a tak podobně. Takže si myslím, že bychom měli zdůraznit i vzdělávání k podnikatelství jak si to představuji? Nějak by to mělo být trošku součástí vzdělávání. Tak řekněme, že třeba studenti by se mohli účastnit nějaké projektové práce, že by nastavovali nějaké eh, fiktivní společnosti a podobně, nebo by se mohli účastnit mm, různých eh, akcí, kde by projevili své inovační myšlení a podobně. Takže to by nemělo být samozřejmě záměrem vzdělání, ale mělo by to být součástí vzdělání, to je důležité. A lidé, když, přemý, když si představí nějakého podnikatele, tak si představí někoho jako Billa Gatese nebo prostě strašně úspěšné, bohaté lidi. Ale ono to tak jednoduché není, protože řada podniků a podnikání vůbec není zaměřena na profit, na zisk. A e, to určitě platí tedy v téhleté oblasti, e, kde se tedy zaměřují právě na nějaký dopad na společnost, na, na sociální vliv a to by určitě mohlo být právě součástí toho vzdělávacího aspektu, protože celá řada mladých lidí, eh, těm bych se tyhle ty myšlenky mohly líbit. A ještě mám otázku na paní zpravedojku. Body 10 a 11 tam hovoříte o eh, směrnici o zadávání veřejných zakázek, eh, vyzýval, kde se vyzývají členské státy k tomu, aby zajistili, že sociální aspekty jsou zahrnuty do procesu zadávání veřejných zakázek. Takže moje otázka na paní zpravodajku je, já si tuhle tu směrnici zas tak dobře neznám, takže vy říkáte, že by bylo dobré tam mít nějaké sociální klauzule k eh, zadávání veřejných zakázek a tak dále. Já vím, že ta směrnice by to umožnila, ale mě by zajímalo, většina členských států to nedělá, nebo je to něco, co je potřeba takhle podpořit. Eh, zajímalo by mě, co si o tom myslíte. A ještě jedna věc mě napadla, když jsem to četla, já jsem nedávno předložila stanovisko k TTIPu a mě by tedy zajímalo, jak něco takového bude fungovat, pokud vyjednáme tu dohodu, jak se nám podaří ochránit eh, tuhle tu eh, ochranu pro sociální podniky. A Ještě se připojím ke kolegovi ze socialistů, eh, který se ptal na tu flexibilitu, když hovoříme o těch podnicích sociálního eh, podnikání. Já vím, že máme pravidlo de minimis, ale mě by zajímalo, jestli jsou ještě nějaké jiné návrhy k tomu, nějaké jiné myšlenky. Takže ještě jedno děkuji, je to skvělý dokument a já se těším na další spolupráci. Eh, děkuji. Pan Sirkiotis. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce za velmi dobrou spolupráci. Pro nás jako pro GUE je velmi důležité, aby sociální podniky, které skutečně přebírají v Evropské unii sociální úlohy, byly dostatečně podpořeny. Je to velké hnutí, které má již dlouholeté zkušenosti v této oblasti a víme, jaké společenské náklady to má. Všem jedna jednotlá iniciativa nemůže nahradit stát. Důležité je, aby stát rovněž poskytoval sociální ochranu, zajišťoval pracovní místa, podporoval integraci a zajistil, aby lidé měli příležitost na pracovním trhu. Politika ovšem bohužel se o to často nestará. Jedno heslo, memorandum, trojka, úsporná opatření. To těm zemím, které jsou v záchranné programu, nadělilo sociální vyčlenění, nezaměstnanost a tak dále, ale do to k tomu, že důležité průmyslové sektory v těchto členských státech museli zavřít, ukončit svoji činnost a vlastně jakákoliv naděje společenského rozvoje v těchto zemích byla zničena. Myslím si, že je důležité, abychom učinili pozitivní krok, ale potřebujeme řešení, která budou integrativní a ta mohou přijít pouze od vlád či od veřejných orgánů. Veřejné orgány musí investovat, tedy stát musí investovat. A pak tady byla položena otázka, která se týká sociálního podnikání a sociálních inovací. To je velmi všeobecné. A proto předložíme pozměňovací návrhy, tak abychom tento pojem poněkud upřesnili. Děkuji. Děkuji. Eh, Karima Deli, prosím. Merci. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Především chci mnohokrát poděkovat paní zpravodajce za její kvalitní práci. To občas e, překvapí u takovéhoto tématu z pera EPP. Tady mám pocit, že jste opravdu velmi dobře pochopili, co to znamená sociální podnikání. A to je téma důležité. Ale přesto mám pocit, že tady trošku chybí globální vize. Pokusím se to vysvětlit. Ekologové nehovoří o sociálním podnikání, pokud to podnikání není solidární. A není to jenom detail. Jde o to, že sociální a solidární podnikání není jenom nějakou další ozdobou běžné ekonomiky. Není to ani žádný specifický sektor soustředěný na dvě nebo tři činnosti. Sociální a solidární podnikání je průřezové a dá se uplatnit všude v ekonomice. Je to především model. Je to model, který je humánnější, kooperativnější, demokratičtější. Takže kolegyně a kolegové, je to model, který odpovídá novým hodnotám ve srovnání se stávajícími hodnotami trhu, protože teď na trhu běžném vidíme jenom obrovskou konkurenci, vidíme sociální dumping, třeba podívejte se na bývalé slyšení, ať už se jedná o spotřebitele anebo o zaměstnance. A sociální ekonomika nestačí jako protiváha. Tedy sociální a solidární ekonomika by měla být opravdu středobodem této zprávy. A její hodnoty by měly být šířeny co nejrychleji do širší ekonomiky. A to z toho důvodu, že je to nutné pro vytváření pracovních míst. Když chceme bojovat proti nezaměstnanosti, tak je potřeba, abychom do budoucnosti měli trvale udržitelná, delší a stabilnější pracovní místa, která se jednoduše nedají přesunout jinam. Sociální a solidární ekonomika je důležitá i z pohledu uh, přeskumu běžné ekonomiky a způsobu, jak se uh, vyhodnocuje. Prostě mám pocit, že naše stávající ukazatele jsou úplně mimo, protože neberou v úvahu skutečnou realitu. Neodpovídají potřebám evropských občanů. A sociální ekonomika v podstatě, ta se dívá na věc šířeji než jenom růstově. Sociální ekonomika probíhá i v nerůstové situaci. Vy jste hovořili o tom, že tyto podniky mají problém najít peníze, ale já si myslím, že v tomto výboru bychom si měli dovolit mluvit o otázce fiskality protože často hovoříme o tom, že je potřeba najít daňová, daňové pobídky pro malé a střední podniky. V určitých mezích jsme pro. Tak proč potom nepomoci sociálním a solidárním podnikům? Protože oni pomáhají našim občanům. Zajišťují jim lepší život. Takže mám pocit, že daňová otázka z vaší zprávy chybí. Máme například eh, 160 Máme prostě tisíce družstev, kde pracují miliony lidí v Evropě a nesmíme na ně zapomínat, protože si myslím, že družstva by měla být více uznávána a podporována, protože tam pracuje stále více našich spoluobčanů. Jenom 6 aktivní populace pracuje v tomto odvětví, takže toto odvětví není dostatečně využíváno a je potřeba, abychom zašli podstatně dále. Já už, já už končím. Mladé podniky je potřeba stabilizovat, řada z nich nepřežije první rok, takže je jim potřeba co nejvíce pomoct na začátku. A jak víte, tak já jsem ekoložka. Za 8 měsíců budeme mít eh, summit v Paříži a spojení, propojení ekonomiky a ekologie se ve vaší zprávě moc nevyskytuje. Čili ekonomiku je potřeba ve vaší zprávě propojit s planetou, s ekologií. To je přece jasné pro novou a solidárnější společnost. Je tedy potřeba, aby tyto cíle byly ve vaší zprávě pojednány více. A může, můžeme se opírat o cíle teritoriální a sociální soudržnosti, ale také o ochranu životního prostředí. Takže já předložím pozněvací návrhy a v tomto smyslu děkuji mnohokrát za těch pár vteřin navíc, které jsem využila. Děkuji. Lord Adžia tady není. Begin, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Fontaně to řekla. Sociální podnikání je velice důležité pro další rozvoj sociální ekonomiky v dobách krize. A ve své zprávě to dobře uvádí. A já bych tady zmínila několik jednoduchých aspektů, například to vytvoření daňových pobítek, eh, proto aby se snížily náklady na práci, a také to, že by se sociální myšlení mělo eh, podporovat i ve školách, mělo by být předmětem výuky jak ve školách, tak na univerzitách. A není sociální odpovědnost tradičních podniků v této oblasti. Pokud tradiční oblasti mají programy v oblasti sociální odpovědnosti, pomocí kterých sledují sociálně ekologické cíle ve svých komerčních aktivitách, eh, tak to může také vést ke snížení nezaměstnanosti či prospět znevýhodněným občanům. Proto bychom měli i eh, nech, dovolit tradičním podnikům, aby z toho měli také jakýsi užitek, pokud budeme zavádět ty daňové ponítky. Děkuji, paní Fontaně má ještě jednou slovo, pokud chcete k tomu něco dodat. Navíc padl pár otázek, poprosím o krátkou odpověď. Sí, señora presidenta, muy brevemente. Děkuji, paní předsedkyně. Zcela stručně, protože si myslím, že jsme všichni pochopili, že je třeba, mm, že, že je potřeba, abychom vedli další diskusy, proto aby se nám podařilo zásadně vylepšit tuto zprávy. A navíc si myslím, že příspěvky frakcí by mohly být skutečně velmi zajímavé. Toto téma je pro náš výbor zásadní. Nyní k tomu, co řekl kolega z SAD, já s ním souhlasím. Eh, když jsem hovořila o bodu 16, tak jsem to myslela zcela obecně. A ti, kteří se se mnou již setkali, tak eh, mě sdělili se specifické poznámky, například řekli, že zejména malé podniky sociální ekonomice vůbec nemohli si zažádat o subvence, například protože mají příliš mnoho zaměstnanců, i když jsou sociálním podnikem, tedy podnikem sociální ekonomiky. A proto potřebujeme více pružnosti. Například, když máme podnik sociální ekonomiky, který má 200 zaměstnanců, což je příklad z Belgie, tak takovýto podnik Belgie skutečně nemohl si zažádat vůbec o žádné subvence i když to byl plně sociální podnik, paní Harkin. Já očekávám vaše pozměňovací návrhy. Bude třeba je ještě prodiskutovat a nyní k sociálnímu podnikání. To by mohla asi spíše vysvětlit ona, je to velmi komplikované téma a já Nevím, jak by to přesně mohlo ovlivnit onu zmiňovanou úmluvu. A dále bych chtěla říct kolegyni z politické skupiny GUE, Týká se to definice podniků sociální ekonomiky, že je to komplikované, ano. Pokud bychom to mohli definovat ještě přesněji, bylo by to významné vylepšení, to je pravda. A paní Gali, já vám děkuji za přátelská slova na mou adresu. Ale ráda bych vám sdělila, že solidarita není pouze nalevo, takzvaně, ale všude. Mohu vám uvést například příklady se Saragozy z mého města. Příklady sociální ekonomiky. Eh, my máme v Saragoze čtvrtě, kde působí podnik, který si založili místní obyvatele. To je podnik, který je velmi sociální, vytváří mnoho pracovních míst. A prezident tohoto svazu eh, obyvatel eh, mi zaslal dopis, ve kterém mě sděluje, že celou řadu roku mohli pracovat velice dobře. To bylo v době, kdy byl starostou člověk z politické rodiny EPP. Tedy neznamená to, že pouze levicové politické strany eh, odvádí dobrou sociální práci. I takže já myslím, že vám tady děkuji a těším se na spolupráci se stínovým zpravodaji. Jak říkala paní Fontaně, 21. května v poledne je termín na podání pozněvacích návrhů. Pozměňovací návrhy se budou projednávat 15. června a hlasovat ve výboru se bude 16. 15. července. Nyní nás čeká bod 16 snižování nerovností se zvláštní zaměřením na dětskou chudobu a dávám slovo paní zpravodajce, paní Zube. Děkuji, paní předsedkyně. Problém dětské chudoby je asi jeden z největší, jedna z největších ostud, která vysí na Evropské unii. V roce 2008-2012 vzrostl počet dětí ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučení v Evropě. Evropské 27 plus eh, Irsko, Norsko a Švýcarsko téměř o 1 milion dětí a mezi lety 2011 až 2012 to bylo o půl milionu v roce 2008 až 2012 nízko rostl chudoby nebo sociální výležitých 26,5% na 28%. A v roce 2013, což jsou údaje, které máme od Eurostatu, můžeme konstatovat, že 26,5 milionů dětí v Evropské unii eh, je ohroženo rizikem eh, dostat se do chudoby či sociálního vyloučení. Veškeré organizace, které se pracují v této oblasti, Veškeré informace, které odmáme evropských i mezinárodních organizací této oblasti, se shodnou na tom, že dětská chudoba se navýšila a to kvůli zejména dvou faktorům. Za prvé, více eh, nebo špatné politiky předistribování bohatství, to znamená, že se prohloubila sociální nerovnost v mnoha zemí. A za druhé je to otázka eh, politik trh eh, trhu práce, které, jak víme, došla, vedla k tomu, že se snížily úrovně platů a byla odejmána lidem sociální práva. V mnoha zemích které často poslouchaly samotné evropské instituce a trojku, došlo k tomu, že se drasticky snížila sociální podpora dětem a rodinám. Například z Portugalska má země tam mezi lety 2010 až 2013 asi milion dětí přestalo mít nárok na sociální dávky a mezi roky 2010 až 2012 více než 406 tisíc rodin ztratilo nárok na eh, podporu. Není náhodou, že právě tedy děti mm, ve severských zemích, skandinávských, v Rakousku, Lomsku, Německu jsou to země, které mají velice silné sociální politiky, například politiky přístup bydlení, podpor nezaměstnanost, příslušky na nejmenší děti, příslušky vzdělání a země, které investují málo do takovýchto opatření, jako Řecko, Itálie, Portugalsko, Polsko, Španělsko, máme naopak vysokou míru dětské chudoby. UNICEF tvrdí, že škrty v rozpočtech, zejména v zemích v oblasti Středozemního moře, zvýšují nerovnost a přispívají ke zhoršování životních podmínek dětí. A proto eh, je třeba říci, a z našeho pohledu tato zpráva to říci musí, že takovéto politiky a ti, kteří je podporovali v Evropské unii, jsou, respektive se vystavují riziku, že poruší práva dětí a vedou i dokonce k porušování mezinárodních, po, mm, jaksi mezinárodních závazků, které eh, vyplývají z podpisu umluvy o právě dítěte a Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Proto si myslíme, že e, musíme se věnovat příčinám této situace a proto navrhujeme určitá doporučení. Já tady z důvodu časových zmíním pouze některá. Na jedné straně je důležité, aby členské státy e, posílily sociální podporu pro děti, například e, a pro ty všechny děti v rodině. Dále chceme, aby Evropská komise přijela doporučení pro členské státy, které se týkají veřejní služby a také, eh, aby navrhla soudržnější politiku zvyšování přestěhování finančních prostředků což souvisí se samotným sdělení komise z roku 2013, které se týká dětské chudoby, které sama Evropská komise přijala. Dále si myslíme, že Evropská komise a Evropské hledat by měly využít příležitost a přejít k revizi v polovině období, tedy až přistoupí k revizi finančního lápce, aby navýšili peníze na program ESF a pro podporu dětí. Děti by měly být prioritou v programech a také v oblasti politiky soudržnosti a regionálních politik. Dále doporučujeme, aby veškeré členské státy zavěstily svým šetem přístup k veřejnému bezplatnému vzdělování dětí všeho věku. A dále musí být jasné, aby byly přestany mezi dětmi a dětmi, kteří je učí. Důležité je, aby byly děti měly dost dispozici transport do školy a také školní potřeby. Tady by bylo hodné, aby by existovaly bezplatné veřejné služby, které se týkají také zdravotnictví, dále zdravotní péči o malé děti, o kojence, péči o matku, před porodem, po porodu, dále přístup k veřejné mm, péči lékařské a také zubařské a také prevenci a primární péči. Dále zažádáme, aby státy, kde mají největší sociální nerovnost, podpořili sociální právo zejména tak, že navýší počet pracovníků v oblasti sociálního zabezpečení. A jak jistě víte, z důvodu prostoru eh, jsem nemohla zapracovat veškeré doporučení a návrhy. Prostě to nebylo možné. Ale Doufáme, že pomocí pozměňovacích návrhů eh, že ještě opravíme jistě chyby, které má zpráva právě protože nemá dostatek prostoru a doufám, že se nám podaří vytvořit zprávu, která skutečně bude jasně vhodná, ukáže, kde jsou ty největší problémy a navrhne řešení, která budou skutečně alternativní, že to budou alternativy k tomu, co momentálně vedlo k tomu dramatu, který nyní Evropská unie prožívá. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Šojdrová. Oui, merci la présidente, merci madame Děkuji paní předsedkyně a děkuji také paní zpravodajce. Já jsem vám chtěla poděkovat za vaši zprávu, protože téma eh, snižování nerovností především s ohledem na dětskou chudobu je velice důležité téma. Děkuji také za to, že jsem mohla být stínovou zpravodajkou. Dětská chudoba pochopitelně vede k nerovnosti, takže snížení nerovnosti rovná se snížení chudoby. Dětská chudoba pochopitelně se odvíjí od sociální situace jejich rodiny. A ta situace zase závisí na kvalifikovanosti práce rodičů, ale také na počtu dětí v rodině. To je také důležité téma. Pokud tedy chceme snížit dětskou chudobu, je potřeba se v prvé řadě soustředit na příjmy rodinek a za druhé na veřejné služby, především vzdělávací a školské. Ve zprávě se hovoří o navýšení sociální podpory, to určitě také, ale především si myslím, že by se mělo hovořit o rodičích, kteří mají děti, pracují a přesto vydělávají příliš málo peněz. anebo bychom mohli hovořit o rodičích, kterým hrozí nezaměstnanost a nejsou schopni najít práci. Mně připadne, že ta zpráva se soustředuje pouze výhradně na podporu ze strany státu. Já bych byla radši, kdyby to bylo inkluzivnější. Co se týče rodin, tak tam bychom měli mít zaměřené sociální opatření, která jsou ve prospěch rodičů s dětmi. A také na pomoci rodičům přístupu k práci. A paní zpravodajka o tom hovořila. Teď, co se týče dětí, tak bychom se měli spíše soustředit na kvalitu a na dostupnost veřejných služeb, třeba i zdravotních, a především se soustředit na vzdělávání. Já vím, že v odstavci 9, 10 a 11 o tom hovoříme, ale mám pocit, že to nestačí. Mně to připadne nedostatečné z pohledu na to, jak důležité vzdělání je jakožto určující faktor pro sociální mobilitu. Jinými slovy, pokud nechceme množit chudobu a převést ji do další generací, tak se musíme soustředit na kvalitu vzdělávání dětí. Na základě kvalifikace se v podstatě určuje budoucnost těchto dětí, takže já bych ráda tuto zprávu obohatila svými pozněvacími návrhy a doufám, že naše zpráva zlepší situaci v této oblasti. Děkuji. Jutta Steinrich. Jutta Steinrich, děkuji. Nejdříve bych chtěla poděkovat paní Zuberové za velmi dobrou zprávu a je nám jasné, že ta prostorová omezení vedla k tomu, že některá důležitá témata prostě nemohla být změna a že nyní tedy pokud budeme mít dobrou spolupráci, tak máme šanci vytvořit dobré pozměňovací návrhy a pomocí jich obohatit tuto zprávu. Dětská chudoba je podle mě zejména v Evropě velmi bolestné téma a my bychom se měli soustředit na všechny děti, na ty, jejichž rodiče mají práci, ale i na ty, jejichž rodiče práci nemají. Neboť existují také rodiče, kteří, které mají práci, ale vydělávají tak málo, že rodina žije v chudobě, anebo máme rodiče, kteří si hledají práci. Takže bychom neměli zavádět kategorie dětí podle statutu jejich rodičů. Měli bychom přistupovat stejně, se stejnou pozorností ke každému dítěti. A dopady politický úspor, které máme v Evropě, vytváří samozřejmě tlak na národní rozpočty v oblasti sociální. A samozřejmě situace dětí a mnoho rodin v Evropě se velmi zhoršila. Naše stínová zpravodajka paní to děkuje paní, paní Zuberové. Máme ještě několik poznámek. Frakce SAD tady již opětovně hovořila o takzvané child garantí, tedy záruce pro děti, která by poskytovala šanci podobnou jako záruka pro mládež Ehm, byla by to tedy šance zavést opatření pro a skutečně bojovat proti dětské chudobě v Evropě. Paní Blinkěvičůce souhlasí s paní zpravodajkou v tom, že je třeba zvolit přístup, který se bude opírat o právu e, v rámci boje proti dětské chudobě, ale doporučení komise z roku 2013, které se jmenuje Investice do dětí, prolomit kruh znevýhodnění, toto sdělení by mělo být více zohledňováno. Je, myslím, velmi dobrým základem také pro naši práci a je třeba, abychom na něj více poukázali. Paní Blinkěvičute eh, si rovněž přeje, abychom více se soustředili na problém chybné výživy, neboť dopady chybné, nesprávné výživy skutečně jsou zásadní, protože ovlivňují celý další život bezpečí dítěte i dospělého. A navíc naše paní zpravodajka by si přála, abychom se více soustředili na roli vzdělávání v boji proti dětské chudobě, tedy oprávění k vzdělávání a také spravedlivý rovný přístup k vzdělávání do vzdělávacích systémů. Nebo vzdělávací systémy již jaksi vyřazují eh, děti eh, z chudších rodin a toto praxe bohužel i nadále v Evropě je, ale v některých evropských zemích máme naopak dobré příklady. A dále pomoc, která je poskutnuta rodině, rodičům, kteří potřebují více podpory než ostatní. I na to bychom se měli zaměřit. Paní Blinkevičute se těší na spolupráci a diskuse, eh, myslím, z diskuse myslím vyplunulo, že máme společné nápady a cíle, které bychom chtěli zapracovat do této zprávy a mm, nechceme ani se dívat až tak na stranické aspekty, ale ve středu našeho zájmu je skutečně dítě. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dovolte i mě v první řadě, abych poděkovala paní zpravodajce za její zprávu. To téma je mi velice blízké a myslím si, že je důležité, abychom mu věnovali dostatečnou pozornost, dostatek prostoru i času. Ráda bych řekla, že v této zprávě je řada dobrých a podnětných návrhů, které ráda podpořím. Například se mi líba, líbí výzva, aby existovaly preventivní sociální politiky, to je obsah článku 8. Ano, je velký problém, pokud je chudoba determinantem toho, že se svěří dítě do ústavní péče. Podobný problém zažíváme i na Slovensku například, když se zařazují děti do běžných škol nebo do zvláštních škol a bohužel o tom zařazení často rozhodne jen to, že takové dítě pochází ze sociálně znevýhodněného či méně podnětného prostředí. Děti to končí tedy v těch zvláštních školách či speciálních školách a toto zařazení ovlivní jejich celkové vzdělání a uplatnitelnost v budoucím pracovním životě. Co mě ve zprávě možná chybí, a hovořili o tom i mé předřečnice, je důraz na potřebu kvalitního inkluzivního vzdělávání, důraz na rovný přístup ke vzdělávání a také to, jak bychom pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, budu i pro konkrétnější, ráda bych, aby tam byly zmíněny romské děti, protože je to největší menšina v Evropě, která zápasí s chudobou také se tento problém inkluzivního vzdělávání a rovných příležitostí týká dětí se zdravotním postižením. Tedy já bych se ráda soustředila právě na tuto oblast a předložím eh, odpovídající pozměňovací návrhy. Ráda bych ještě v té zprávě měla, a už jsem o tom hovořila v první výměně názorů, eh, důraz na fungující mimoškolní aktivity, protože víme, že děti které navštěví běžné školy, i tyto děti, které tady mají možnost dostat se ke kvalitnímu vzdělávání během prázdnin e, ve srovnání s vrstevníky, které jsou na tom, e, které jsou z rodin, které mají více peněz, po prázdninách začínávají zaostávat. A Tady by bylo dobré, aby existovaly státem podporované garantované programy, které by takovéto děti podchytily během prázdnin, i tedy během mimoškolních aktivit. Může to mít různé podoby, například podpora třetího sektoru neziskových organizací až po konkrétní služby v rámci samozprávy. E, důležité je, a také to již padlo, je, abychom jak si zdůraznili i přístup k, ke kvalitní výživě a dostatku potravin. I ze Slovenska známe mnoho příkladů dětí, které přicházejí do školy hladové. Pokud by ve škole nedostali teplé jídlo, tak by za celý den, možná život, teplé jídlo neviděli. Takže je důležité, abychom podtrhli i podporu různých projektů, jako je potravinová banka či další, které by mohly pomoct těmto chudým rodinám. Jedna věc, se kterou se až tak nestotožňuji, nebo kde si myslím, že bychom možná měli ten důraz nastavit jinak, to je zvyšování dávek v nezaměstnanosti. Já jsem přesvědčena, že z hlediska dětí na jedné straně ano, rodiče dostanou více peněz, ale děti potřebují vidět i pozitivní vzory, tedy pracující rodiče. A proto by bylo vhodné, než navyšovat podporu v nezaměstnanosti, se soustředit na, tedy členské státy by se měly soustředit na vytváření takového podnikatelského a pracovního prostředí, aby vznikaly pracovní příležitosti pro rodiče, aby mohli pracovat, aby skutečně byly těmi pozitivními vzory pro své děti. Tolik tedy několik poznámek z mé strany, velmi se těším na tuto zprávu a myslím si, že se nám podaří vytvořit dobrou zprávu. Téma je důležité, ještě jednou to opakuji a ještě jednou děkuji paní zpravodajce za její úvodní slova. Děkuji za Alde nikdo. Tady není. Eh, nikdo za zelené, nikdo za EFDE, EFTD, pardon, madam Begin, prosím. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, ráda bych poděkovala paní Cuberové za skvělou iniciativu. My souhlasíme s celou řadu aspektů této zprávy, jsme do ní také hodně zapojeni jediný způsob, jak bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě, je poskytnout eh, různá opatření ehm, podpory v nezaměstnanosti eh, a eh, dávky. Také můžeme dětem umožnit ehm, informovat se o výživě, o potravinách. Také tady řada lidí kritizovala politiku úspornosti, která celou řadu lidí uvrhla do chudoby v této souvislosti také můžeme eh, skritizovat eh, neoliberalismus, který právě k tomu vedl. Eh, všechna, všechny děti by měly mít příležitost vzdělat se, účastnit se rozhodování o svém vlastním životě, měly by mít možnost na rekreační aktivity, měly by mít také dobrou vyváženou stravu a žít pokud možno v plné rodině Tohleto je potřeba podpořit investicemi eh, na straně EU, států, regionů, do, do škol, eh, do různých programů pro děti. Takže děkuji ještě jednou za skvělou eh, základnu pro naši práci. Děkuji za tuto zprávu. Oh, thank you. Děkuji. Tím jsme projednali toto téma. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 20. května. E, projednávání pozměňovacího návrhu je 15. a 16. června a schválení na výboru 15. a 16. července. Dostáváme se k poslednímu bodu na pořadu jednání. Já mám nějaké problémy se svým letem, takže e, budu muset za 10 minut odběhnout. Je ale důležité abychom se přece jenom podívali na tenhle ten mandát pro třístranná jednání eh, ohledně rozpočtu na rok 2016. Eh, tady jde o návrh stanoviska eh, předložený Deidre Klune. A opět k tomu něco řekne paní eh, Lope Fontaně jako eh, zástupkyně paní Klune. Já bych vás všechny požádala o to, abychom to uzavřeli co nejstručněji, žádné dlouhé projevy eh, a abych to stihla ten let, i když tedy tam jsou tyhle ty problémy. Efektivně, Děkuji mnohokrát. Paní Klun se nemůže účastnit, protože má akci v Irsku, takže já vám přečtu s vaším dovolením to, co chtěla říct si výboru. Rozpočtové záležitosti jsou složité a proto je důležité, abychom napsali jasné stanovisko. V tomto kontextu jsem se rozhodla, že bude trvat na vytváření pracovních míst a na boji proti nezaměstnanosti mladých. Což není nové téma v Evropě. V roce 95 to bylo 20% a od té doby to v podstatě nekleslo pod 15%. Je potřeba říci, že se jedná o problém, který se týká celé Evropy. Poslední data ukazují, že nezaměstnanost mladých se dostává přes 20%, v některých zemích je to skoro 50%, což je úplně neakceptovatelné. Kromě toho je důležité, aby byly finančně podporovány programy, které vytvářejí pracovní místa pro osoby, které trpí různými postiženími na trhu práce. Také chci říci, že je důležité mít dobře nastavené vzdělávání a rekvalifikaci v, pro sektory, ve kterých chybí pracovní síly, anebo pro sektory, kde je možné vytvářet více pracovních míst, jako například a sociální ekonomika a ekologická ekonomika. 90% podniků v Evropě jsou malé a střední podniky, které představují dvě třetiny zaměstnání v soukromém sektoru a přispívají více než polovinou přidané hodnoty, která je vytvářená podniky v Evropské unii. Jedním z hlavních problémů pro rozvoj je zajistit, aby tyto malé a střední podniky dlouhodobě přispěly a k tomu potřebují přístup k financím. Takže navrhuji, aby se více používala používalo mikrofinancování. Děkuji mnohokrát výboru za to, že jsem dostala možnost zmínit své priority. To je všechno. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Thank you for being on. Také děkuji. Děkuji za stručnost. Máme zde nějaké stínové zpravodaje, kteří si přejí se vyjádřit? Uh, madam, uh, eh, Mr. Uh, eh, Gerike and then Madam Jabalova. Pan uh, Gerike a potom uh, paní Dlabajová. Regarding the budget, uh, 2000... Tady eh, Tady bych jménem, uh, ráda hovořil jménem uh, paní Efitiezy. Rozpočet na 2016 je velký problém. Již nyní Evropská unie přesouvá asi 24,5 miliard eur nezauhrazených faktur stále do budoucna, tato částka v roce 2015 ještě naroste. Tato hora dluhů Evropské unie je nelegitimní a musí mít nutně jaksi splacena. Evropská unie nemá právo si brát dluhy. Podle zpravodajky za EPP tady máme celý požadavek, e, celou souhrn požadavku nových peněz, nových projektů, ale nikde se nezmiňuje možnost, jak peníze ušetřit. Pouze jedenkrát v odstavci 3 se připomíná, že je důležité, aby se pracovalo efektivně. Je to není možné. Evropská unie nemůže dále růst a narůstat a zavádět stále nové a nové projekty, které nejsou uh, mo- není možné zafinancovat, prostě není pokryto financování třeba skoncovat s nekontrolovaným nárůstem nákladů, neboť každé euro, které se tady vydává, pochází z kapsy, kapsy eh, daňového poplatníka a omezuje jeho kupní sílu buď dnes nebo v budoucnosti. Jak k tomu přistoupit? Dobrý stát Dobrý stát by byla jako důsledná analýza příčin současné krize a tady je v první řadě nutné jmenovat stroskotený systém eura. Já tady cituji tedy. Eh, nedostatek konkurenceschopnosti mnoha států v eurosystému eh, je příčinou vysoké nezaměstnanosti, zejména mladých. Mnoho programů Evropské unie mají překrývat tento zásadní problém, ale nedokážou to. Tak tedy velká část prostředků pro iniciativu pro zaměstnanost mladých lidí za roky 2016 a 2015. Velká část těchto peněz byla vydána i v těchto dvou letech a chybí prostředky na další let. Ale krize je tady stále a parlament by se měl dobře zvážit, zda skutečně eh, chce takto úzce propojit celou Evropskou unii se všemi dalšími eh, měnovými systémy právě s eurosystémem dále. Evropská unie by se měla znovu upamatovat na zásadu subsidiarity. Například pracovní programy pro dlouhodobě mm, nezaměstnané mohou e, připravovat národní státy a potřeba těchto programů v EU je velice různá. To tež platí pro profesní vzdělávání, iniciativy pro přeškolení a úroveň ochrany práce, což je důležitý mm, konkurenční parametr a další sociální standardy. Jsme ochotní financovat iniciativy pro výměnu informací a výměnu nejlepších praktik. Ano, to bychom podpořili, aby Evropská unie by neměla své programy čím dál tím více rozšiřovat do oblastí, které jasně spadají do působnosti členských států a které všechny členské státy již nyní smysluplně provádí. Členské státy, které dnes eh, toto nedokážou, by měly dostat pomoc, to myslel by sami, mohli vybudovat dobré systémy, ale neměli by se spolehat na to, že jejich práci eh, jim odejne EU, odvede ji a jiné státy toto zaplatí. Toto je tedy citát eh, Ulrike Trebezius, není to má můj osobní názor, pouze jsem tady přečetl její názor. Děkuji a nyní paní Glabajová. Děkuji, budu hovořit za kolegyni Renatu Weber, která se nemůže účastnit této diskuse k rozpočtu za rok 2016. Stínová zpravodajka za ALDE je velice ráda, že vidíme v návrhu stanoviska své priority, tedy důležitost podporovat podnikání u malých a středních podniků, anebo potřebu zabývat se změnami v oblasti BOZP, nebo důležitost rozšířit mikrofinancování, tak abychom umožnili financování malých a středních podniků také potřeba kvalifikace a rekvalifikace v oblastech, kde chybí pracovní místy, anebo kde je potenciál a vytváření pracovních míst. Renáta by ale chtěla zdůraznit určité aspekty prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Například první, že je potřeba nejenom zajistit dostatečné prostředky pro iniciativy zaměstnanosti mladých, ale že je také potřeba navýšit předfinancování u tohoto nástroje. Za druhé, hovoří se o důstojné práci nebo slušné práci, nicméně ten termín slušná práce nebyl definován a proto bychom jej rádi navrhli nahradit slovy trvale udržitelná pracovní místa. Klíčové sektory, které mají potenciál vytváření pracovních míst, jsou jmenovány v odstavci 10 a my bychom tam rádi dali kruhovou ekonomiku, kromě ekonomiky zelené, zdravotnictví a IKT. Protože tato ekonomika může přispět k vytváření milionů pracovních míst po celé Evropské unii. A v poslední řadě bychom rádi zdůraznili potřebu střednědobého přeskumu Evropy 2020 ze strany Evropské komise, tak abychom zajistili, že boj proti chudobě, zaměstnanost a sociální eh, inkluze budou naplněny. Takže děkuji a děkujeme také stínovým zpravodajům a paní zpravodajce. Děkuji. Děkuji za stručnost. Eh, je tady někdo, kdo opravdu si přeje k tomu něco říci ještě? Kolega Pědinsky, já se pokusím být úplně nejstručnější. My považujeme ten návrh stanoviska za dobrý, za dobrý základ pro další práci. Považujeme eh, za důležité právě ty aspekty zaměstnanosti a sociální aspekty, které tam byly zmíněny. Teď je nebudu všechny zmiňovat, abych ušetřil čas. Eh, co chceme rozvinout? Musíme zdůraznit mainstreamové zdroje eh, pro dosažení cílů eh, Evropy 2020, financování pro výzkum a inovace, stejně tak jako pro sociální vědy. Tady je potřeba zajistit výzkum, eh, posílit Evropský sociální fond, je potřeba se zaměřit právě v roce 2016, musíme také posílit prostředky tak, aby byly nastaveny dobře všechny relevantní programy a všeobecně trváme na adekvátních opatřeních, abychom překonali eh, ty eh, ne, eh, celé závazky, které ještě nebyly splaceny. Všem vám mnohokrát děkuji. Eh, lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 13. května v poledne, eh, hlasování na výboru EMPL bude 16. května, eh, června a hlasování na rozpočtovém výboru bude 22. až 23. června. Hlasování na plenárce bude v červenci. To znamená, že jsme prošli celým programem. Další naše zasedání proběhne 28. května a já doufám, že budeme mít ještě více času na prodiskutování důležitých eh, témat 28. Tak mnohokrát děkuji a hezký víkend.